Bonjour. Dobré odpoledne. Poprosím vás, abyste se usadili a stišili. Děkuji vám. Abychom mohli zahájit zasedání výboru pro regionální rozvoj. Děkuji těm z vás, kteří zde jste za přítomnost a požádám vás o schválení pořadu jednání. Pokud k tomu nemá žádné připomínky, tak budeme považovat pořad jednání za schválený. Teď, co se týče zápisů ze 4. 5. prosince a 20. a 21. ledna 2020, tak návrhy jsou k dispozici online a budou považovány za schváleny, leda, že by jste se proti ním vyjádřili během této schůze. Takže pokud tomu tak nebude, tak tyto zápisy budou považovány za schváleny. Kolegyně a kolegové, já bych na jednu stranu formálně a na druhou stranu velice vřele přivítal tři nové kolegy, kteří nás posílili po Brexitu. Paní Mebarek za socialisty a demokraty, pan Sofo za ID a pan Alfonzi za zelené a paní Gemma, která je nezařazená. Také tady máme náhradníky, pana Goziho za Renew, paní Deparne Gronenberg za zelené a pan Bushman. Doufám, že budou dobře spolupracovat s námi v našem výboru. Jsme velice rádi, že s nimi můžeme spolupracovat. Jak víte, dnes a zítra premiéři a šéfové států byli svoláni Charlesem Michelem, aby se dohodli na evropském rozpočtu. Předseda rady předložil návrh který předpokládám jste všichni měli před očima. A předpokládám, že jste také zaznamenali, že předseda Evropského parlamentu konstatoval, a já s ním plně souhlasím, že ten jejich návrh je značně nedostatečný oproti tomu, jaké musí mít Evropa rozpočtové prostředky, aby mohla jak staré, tak nové prioritní politiky financovat. Předseda Evropského parlamentu také připomíná, že Evropský parlament je připraven k vyjednávání od listopadu roku 2018, ale není připraven podpořit za každou cenu jakoukoliv dohodu. Co se týče výboru pro regionální rozvoj, tak předpokládám, že se se mnou všichni zhodnete na tom, že bychom se nemohli spokojit s úzkým rozpočtem, který eh, zásadně bude proškrtaný především na úkor politiky soudržnosti. My jsme se velmi pečlivě a velmi podrobně zabývali návrhem předsedy rady a musím konstatovat, že ten návrh není ani vyvážený, ani spravedlivý. A navíc zásadně podkopává možnost naplnit cíle soudržnosti pro příští programovací období fondů. Od zasedání Evropské rady nás dělí ještě pár hodin a pokusíme se na tom ještě pracovat a uvidíme, co, s čím zítra rada přijde a podle toho potom naznačím jak se rozhodnou koordinátoři a co řeknou komisi. Máme schůzi koordinátorů, která jednohlasně schválila rozhodnutí pozastavit politický trialog do únorové rady a zároveň jsem poslal formální dopis komisařce Ferreře a požádali, aby nám navrhla přechodná ustanovení na rok 2021. Takže tak toto vypadá, dámy a pánové. Budeme zblízka sledovat vývoj v Evropské radě a vrátíme se k tomu. Potom mám pro vás ještě třetí informaci a ta se týká mise na Slovensko. Děkuji všem politickým skupinám, které oznámili účastníky a poprosím ty, které tak neučinili, eh, aby to napravili co nejrychleji. Předpokládám, že už jste dostali, anebo pokud ne, tak brzy dostanete program této návštěvy a pravděpodobně jste konstatovali, eh, že se tam v rámci této návštěvy budeme také zabývat eh, transformací regionů, které závisí na uhlí. Takže pojedeme do Prievidzi a setkáme se tam s místními a krajskými orgány a také se zástupci odborových svazů. Kromě běžných návštěv v regionech, je důležité, aby programy těchto návštěv byly v souladu s našimi legislativními prioritami stávajícími. A právě proto je potřeba, abychom se podívali i do tady těchto regionů, které eh, těží uhlí, protože určitě těch se bude vztahovat, eh, na ty se bude vztahovat Fond pro spravedlivou transformaci. A tím už lehký oslý můstek k dalšímu bodu, k nařízení, které eh, vytvoří právě tento fond pro spravedlivou transformaci. Jak víte, my jsme dostali na starost hloubkový přeskum tohoto nařízení. Skupina EPP už sdělila, kdo bude zpravodajem. Bude to Manolis Kefanojanes, kterému k tomu blahopřeji, ale bude mít před sebou opravdu velikou zodpovědnost bude muset spolupracovat s ostatními politickými skupinami a připravit ten nejlepší návrh, aby tedy ten fond pro spravedlivou transformaci byl co nejspravedlivější a zároveň co nejefektivnější. <clears throat> Vím, že politické skupiny uh, už se opravdu v této oblasti mobilizovaly. Máme před sebou velice náročnou práci která začíná vlastně dnes odpoledne. A abychom zahájili tuto práci, tak v rámci zasedání s Elizou Ferreirou, které bylo velice užitečné, jsem se rozhodl, že pozvu i Evropskou komisi a požádám je o to, aby dnes poskytli techničtější informace a následně nás čeká seminář právě k Fondu pro spravedlivou transformaci, kterou eh, pořádá tematické oddělení B. Beruc v úvahu důležitost tohoto tématu, bych na vás na všechny apeloval, abyste zůstali přítomni v sále, protože informace, které dostaneme v rámci dnešních odpoledních prezentací, se nám určitě budou hodně hodit při vytváření našeho postoje. Takže dnešní odpoledne budeme věnovat právě Fondu pro spravedlivou transformaci. Je to návrh, který má pro, naši, pro náš výbor a pro parlament jako takový absolutní prioritu. Fond pro spravedlivou transformaci je nový prostředek. Jehož ambicí je podpořit právě ty oblasti, na které bude mít přechod k neutralitě klimatické největší dopad. Zdravím paní Anu Wagner, která je náměstkyní ředitele oddělení politické a meziinstituční koordinace strategického řízení na DG pro regionální rozvoj a předloží nám prezentaci tohoto návrhu. Dávám jí tímto hned slovo. Thank you, chair. Um, and Děkuji, pane předsedo. A děkuji váženým poslancům za tuto příležitost, abych zde mohla eh, přednést tuto prezentaci a abychom mohli hovořit o tomto návrhu komise. Myslím, že to je velmi vhodná příležitost, abychom si vyjasnili některé otázky k tomuto vznikajícímu návrhu, abychom si ujasnili takový ten širší kontext. A já bych byla ráda, kdyby se nám tady podařilo trošku nahlédnout do těch výměn, které jste měli eh, s komisařem k této věci. A zároveň bych byla ráda, kdybychom si mohli už stanovit takový nějaký kontext k tomuto fondu, který je zakotvený do mechanismu pro spravedlivou transformaci, což je vlastně ten investiční pilíř, ta investiční část zelené dohody, představená komisí a ambice tady je získat, zmobilizovat až 100 miliard euro na podporu a financování regionů, které budou nejvíce ohroženy výzvami spojenými s transformací ve všech členských státech. V zásadě jsou tady takové tři pilíře. První je Fond pro spravedlivou transformaci, což je fond, který bude spadat pod politiku soudržnosti a další fondy politiky soudržnosti. A očekává se, že zde bude se generovat nějakých 30 až 50 miliard euro, zejména prostřednictvím udělování grantů. Druhý pilíř mechanismu pro spravedlivou transformaci, kromě fondu, je vyčleněné finanční schéma, které spadá nebo bude součástí programu Invest EU zde u tohoto produktu se očekává, že bude generovat investice až ve výši 45 miliard euro, zejména tím, že se zapojí soukromí investoři, soukromé subjekty a tržní investoři. Potom je tady třetí pilíř. Zde to má být nástroj na úvěry veřejnému sektoru prostřednictvím Evropské investiční banky, kde bude jakoby takový mix, taková směsice grantů a úvěrů. Očekává se, že se tady bude generovat v rámci příštího víceletého finančního rámce 25 až 30 miliard euro. Tady se očekává, že to tedy bude zejména určeno na financování subjektů ve veřejném sektoru. Tyto tři pilíře by tedy měly být eh, v rámci mechanismu pro spravedlivou transformaci a očekává se, že budou přijaty územní plány pro spravedlivou transformaci, které umožní právě mm, dostupnost jednoho z těchto tří pilířů. Bude to tedy mm, na odpovědnosti členských států, aby zajistili přístup k některému z těchto tří pilířů, přičemž u toho druhého a třetího pilíře se vychází z toho, že tyto dva pilíře by měly mít širší odvětvové a teritoriální pokrytí na základě těch území, která budou identifikována v těch plánech transformace, které právě by měly být přijaty komisí. Nyní se podívejme na to, o co tento fond usiluje, jaké jsou tady ambice, jaký je tedy předmět a oblast působnosti. Cílem je pomoci a podpořit ta území, která budou ohrožena největšími společensko-ekonomickými výzvami. A to právě v souvislosti s přechodem transformace na klimaticky neutrální hospodářství Unie do roku 2050. Cílem tohoto fondu je tedy reagovat na společensko-ekonomické výzvy a ne přímo řešit mm, klimatickou transformaci. Přímá podpora klimatické transformace se bude dělat prostřednictvím energeticky zaměřených nástrojů, například mm, třeba Fond pro modernizaci. Ovšem to je mm, specifické zaměření a opravdu zdůrazňuji, že tady je tedy cílem reagovat a pomoci vypořádat se s negativními dopady, které ta klimatická transformace může mít pro určitá území určitých členských států. Je tady tedy jasně vyčleněný cíl, a to sice, že se bude řešit společenský, ekonomický a environmentální dopad tohoto přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku. Spolu s tím mechanismem pro spravedlivou transformaci rovněž eh, tady bude důležitou úlohu sehrávat fond soudržnosti, který také představuje ten širší kontext. Protože tento fond vlastně zapadá do té politiky soudržnosti, což znamená, že také bude se pohybovat v rámci pravidel nařízení o společných ustanoveních. A také by se tady měla stanovit pravidla pro Fond pro spravedlivou transformaci. Tady ty konkrétní cíle se tedy e, přibližují těm cílům u Fondu soudržnosti. Nyní se podívejme na zdroje pro tento fond. Podle návrhu komise v zásadě tady bude alokace Unie nových peněz 7,5 miliardy euro, což je nad rámec eh, už toho navrženého víceletého finančního rámce na rok 2018. Ty, eh, to zdroje se navrhova, jsou navrhovány v okruhu 3, to znamená posílení aktivit v oblasti přírodních zdrojů a životního prostředí. Tyto zdroje doplní povinné přesuny z Fondu pro eh, regionální rozvoj a ESF zdroje. Zde se předpokládá, že to bude aspoň 1,5 násobek alokace navrhované pro fond spravedlivé transformace a nemělo by to převyšovat tuto alokaci trojnásobně. To jsou tady ty zdroje, které jsou k dispozici pro tento cíl. Rovněž tady jde o to, abych byly ochráněny zdroje pro uh, tradiční politiku soudržnosti, pro naplňování tradičních cílů politiky soudržnosti a řešení výzev politiky soudržnosti. To je také důvod, proč tyto transfery, tyto přesuny se pohybují ve výši 20 ERDF a národních alokací ESF, aby tedy tam zůstaly dostatečné zdroje pro ty tradiční cíle, aby to bylo vyvážené. Ty částky, které se budou převádět, by se měly převádět v rámci územních plánů pro spravedlivou transformaci, přičemž ty typy těch akcí, které se předpokládají v daném plánu, budou představovat ten prvek odůvodnění pro ten, který převod. například eh, částky, které by byly určeny na pomoc uchazečům o zaměstnání, tak pokud tam tedy k tomu dojde, tak stejně tak se tam bude převádět povinně částka z ESF. Tak to by to mělo tady zjednodušeně fungovat. Dále vycházíme z toho, že by tady měl být jednotný soubor pravidel, jednotný Mm, jakoby balík peněz, které budou určeny pro naplnění cíle Fondu pro spravedlivou transformaci. Nebudeme tedy vytvářet nějaká nová komplikovaná pravidla, bude to jednoduchý, jednotný soubor pravidel. Pokud jde o možnost dodatečně nebo později navýšit ty zdroje, tak ta možnost se tady v článku také předpokládá ve výhledu MFF, a to v tom smyslu, že ty zdroje mohou být navýšeny na základě rozhodnutí rozpočtového orgánu. Také se tady na to bude vztahovat ta politika mm, pro míru spolufinancování a ta bude to odpovídat stejné sazbě spolufinancování která se používá v rámci Foudech soudržnosti, tedy Fond pro regionální rozvoj a ESF. Pokud jde o oblast působnosti té podpory, zaměření té podpory, jsou tady v zásadě takové dva klíčové aspekty, z nichž bude se odvíjet ta podpora. Na jedné straně je cílem pomoci regionům v té fázi rekonverze, v té fázi té transformace, aby mohli diverzifikovat svou ekonomiku, aby byly méně zraditelné vůči transformaci z toho ekonomického pohledu. Na druhé straně velká část těch kroků a aktivit bude zaměřena na pracovníky, na pracující, na ty sociální aspekty transformace, to znamená podpora při rekvalifikaci, při zvyšování kvalifikace pro pracující, pro asistenty pomáhající uchazečům o zaměstnání a mm, uchazečům o zaměstnání obecně. Jak tedy vidíte, je tady takový více zacílený ten záběr, na rozdíl od ERDF nebo ESF+, přičemž ten návrh uvádí vyčerpávající seznam oblastí i sektorů a těch jednotlivých krok, aktivit, které budou podporovány. Já uh, už jsem tady zmínila, že v rámci toho druhého a třetího filíře bude širší geografické a odvětvové pokrytí, které umožní uh, pokrýt všechny potřebné činnosti a projekty, které jsou nezbytné pro úspěšný, eh, úspěšnou klimatickou transformaci. Ovšem, Fond pro spravedlivou transformaci s omezenou finanční obálkou se zaměří jenom na některé oblasti, bude to tedy eh, mnohem více úzce zaměřeno, ta podpora bude omezenější. Pokud jde o ekologickou udržitelnost, toto rovněž je součástí těch intervencí a oblastí, které mohou být podpořeny. Přičemž chtěla bych zdůraznit, že tady zcela to musí odrážet princip, že to platí znečišťovatel. Ovšem, opatření zaměřená na environmentální udržitelnost, včetně mm, aspektů, které se snaží zlepšit environmentální aspekty jednových území, se tradičně podporují v rámci politiky soudržnosti na základě ale určitých omezení. Pokud jde o pravidla způsobilosti, tak opravdu zásadní jsou ty plány, ty územní plány pro spravedlivou transformaci. Na základě nich se bude určovat způsobilost, přičemž konkrétní cíl toho fondu JTF e bude Eh, podporován v rámci předpokládaných akcí a aktivit a také tam bude hm, náležité odůvodnění, že to odpovídá těm územním plánům pro spravedlivou transformaci. Přičemž ty aktivity budou přispívat právě k provádění tohoto územního plánu. Pokud jde o podporu osob, tak osoby podpořené fondem JTF musí být takové osoby, které jsou dotčeny nebo postiženy těmi výzvami spojenými s transformací. Pokud je o to, jak se bude formulovat ta oblast působnosti, jak to bude strukturováno, tak tady bych chtěla zdůraznit, že je to plně v souladu Mm, s investicemi, které jsou způsobilé v rámci fondu ESF Plus a ERDF. Ovšem zde jsou konkrétní dvě oblasti, kterou mohou dostat dodatečné investování, a to je produktivní investování do velkých podniků, a druhá oblast podpora investic zaměřených na snižování emisí skleníkových plynů. Ovšem, tady je úzká podmíněnost tím, že tam musí docházet ke ztrátě pracovních míst, nebo musí tam s tím souviset eh, ztráta pracovních míst nebo ohrožená pracovní místa. A Eh, musí tedy to být použito jako kompenzace za ztracená pracovní místa nebo podpora pro zachování pracovních míst. Zároveň bych chtěla zdůraznit, že toto musí být eh, vypsáno v tom plánu a musí to také být v souladu s platnými pravidly pro státní podporu. Pokud jde o ten proces programování, a podmíněnost, tak tady na tom slajdu vidíte takové klíčové body, které v tuto chvíli řešíme a vlastně tady vidíte, jak tento návrh zapadá už do těch aktuálních programovacích procesů, které probíhají. Já myslím, že je potřeba, abychom tedy v tuto chvíli jednali rychle, abychom se zapojili do té dynamiky tohoto procesu a Eh, aby eh, už to tedy se rozjíždělo na začátku roku 2021, aby ten proces programovací byl už dostatečně pokročilý, aby bylo možné hned ty návrhy předkládat, jakmile ten rámec bude schválen a aby už se projekty mohly rozjíždět a aby už se mohly podporovat příjemci. Pokud jde o programovací proces, tak komise eh, tady také do toho začlenuje určité analytické aspekty a e, určité tedy systémy reportingu a určité přílohy. To e, vše bude předáno členským státům ke konci tohoto měsíce. Tím e, bude zahájena taková ta analytická práce týkající se dotčených území a příslušných výzev. A toto bude východisko pro následná jednání týkající se těch jednotlivých aspektů Fondu pro spravedlivou transformaci, která budou muset být zakomponována do těch programovacích vyjednávání, tak aby to bylo náležitě nastaveno. Také se to musí zakomponovat do těch územních plánů pro spravedlivou transformaci, které rovněž budou tady se promítat do toho procesu programování. Tady tyto aspekty musí být plně konsistentní se závazky na národní úrovni, pokud je o národní energetické a klimatické plány. Rovněž je třeba specificky identifikovat ta jednotlivá území na úrovni nad 3 nebo nižší, to už je taková ta opravdu základní fáze programovacího procesu, to znamená identifikovat nejvíce negativně dotčená území, tak aby eh, se už pro ta jednotlivá území začaly předpokládat určité akce, zdůvodnění, potřebnost některých konkrétních investic, které by se tam měly realizovat a aby bylo možné odsouhlasit ty plány v rámci konstruktivního dialogu mezi komisí a členskými státy a programy s podporou JTF e spolu s příslušnými plány tě územní spravedlivý přechod, aby to vše už mohlo být potom schváleno. Já si myslím, že tento fond a to programování v podstatě plně zapadá do rámce politiky soudržnosti, zapojení partnerů, partnerství, víceúrovňová zpráva, to vše bude plně v souladu s požadavky eh, nebo s nařízením o společných požadavcích. A jsou tady také některé konkrétní požadavky, pokud je o zapojení zainteresovaných subjektů, popis toho zapojení zainteresovaných subjektů do plánu pro spravedlivou transformaci, což eh, je závazný prvek, v rámci něhož bude probíhat ten dialog. Metod... Pokud jde o metodologii toho přidělování peněz, tak bych vám chtěla ukázat klíčová kritéria, která byla zata v potaz, když jsme stanovili alokační klíč. Vidíte to na tomto seznamu pěti prvků, Polovina indikátorů odráží ekonomické hledisko a emise skleníkových plynů dotyčného území, dotyčného regionu, kterého se podpora týká, a druhá polovina těchto indikátorů odráží situaci v oblasti zaměstnanosti, protože té se chce tento fond věnovat, tu chce řešit. Musíte vzít v potaz skleníkové plyny emitované eh, průmyslovými zařízeními v energeticky náročných regionech a potom z hlediska zaměstnanosti jde o zaměstnanost v průmyslu a zaměstnanosti eh, a v oblasti těžby černého hnědého uhlí. A potom jde také o produkci ropné přidlice a rašeliny, tak abychom vlastně vyvážely všechny prvky, které je potřeba vzít v potaz. Je to zastropováno tak, abychom zajistili účinné fungování všech prvků to zastropování funguje ve dvojím smyslu. Za prvé jde o všeobecné zastropování alokací, tak aby žádné národní, žádná národní alokace nepřesáhla 2 miliardy euro a kromě toho nechceme, eh, nebo chceme zajistit kritickou masu toho financování a eh, to znamená, že je tu minimum 6 euro na hlavu eh, v průběhu celého období. Kromě toho se tedy v té metodě aplikují další korekce. Eh, chceme vzít v potaz také hrubý národní důchod příčného členského státu na hlavu, tak abychom zajistili spravedlivé rozdělení zdrojů mezi nejméně rozvinuté členské státy. Výsledek této alokační metodologie je zřejmý z následující tabulky. Vidíte tu ne pouze alokace v rámci JTF, e ale vedle toho ještě další dva sloupce, prostředky, které podle komise budou eh, mobilizovány prostřednictvím druhého pilíře a třetího pilíře, to znamená eh, veřejné půjčky za zapojení EIB. Ráda bych vám ještě jednou poděkovala za pozornost a jsem ráda, že tedy eh, budete tomuto návrhu věnovat náležitou pozornost. Děkuji, paní Wagner, za toto expoze a děkuji za to, že také budete tak laskavá a zůstanete s námi do konce této rozpravy, tak abychom si mohli vyměnit názory s poslanci. Jsem si jist, že nepochybně bude vznesena celá řada dotazů. Rád bych eh, mezi námi přivítal našeho bývalého kolegu. Je nám velkou ctí vás tu opět spatřit v našich řadách. A brzy vás uvidíme znovu, protože připravujeme setkání s bývalými kolegy, kde nepochybně promluvíš. na téma těchto důležitých změn. A nyní tady dostane slovo pan Vangelis Cimas ze společného výzkumného střediska. Pan Cimas se bude věnovat možnostem a problémům regionům, eh, kde se těží uhlí, takže prosím, máte slovo. Děkuji, pan, pane předsedo. Na začátku mi dovolte, abych poděkoval jak vám, tak dalším poslancům Evropského parlamentu za to, že máme možnost se, s vámi podělit o závěry naší práce, eh, kterou jsme provedli v rámci společného výzkumného střediska. Věnovali jsme se problémům, kterým uhelné regiony budou eh, čelit v rámci transformace. Rádi bychom vám představili také příležitosti, které budou umožňovat posíly, posílení zaměstnanosti eh, v těchto eh, postižených regionech. Možná, že někteří z vás naše společné výzkumné středisko neznají. Eh, Pracujeme pro Evropskou komisi a snažíme se velmi těsně spolupracovat také s našimi kolegy v různých generálních ředitelstvích a v dalších útvarech komise. Od roku 2017 jsme pracovali na tom, že jsme se snažili pochopit problémy, kterým budou uhelné regiony čelit v rámci transformace směrem ke klimatické neutralitě. Já jsem v tomto kontextu eh, Eh, pracoval na vytvoření velmi účinných nástrojů, které pomohou těmto uhelným regionům, protože jim poskytnou technickou expertízu, kterou tyto regiony budou potřebovat k tomu, aby vytvořili modely, díky nimž se budou moci posunovat v rámci té transformace a budou moci čelit negativním dopadům, pokud jde o hospodářský růst a pracovní místa. O, o co jsme se tedy v první fázi pokusili? Snažili jsme se porozumět výzvám nebo problémům, které jsou s tím spjaty. Je jasné, že přechod eh, ke klimatické neutralitě povede k tomu, že se opustí eh, tady uhelná činnost, což bude mít dopad na regiony, které na uhlí závisí. Rád bych připomněl, že je tu šest členských států, které z více než 20% závisí na uhlí, pokud jde o jejich energetickou spotřebu. Pokud víme, tak je dnes v EU 128 uhelných dolů v celkem 12 členských státech. 42 eh, regionů eh, NUC 2 tedy produkuje eh, uhlí černé i hnědé. Představuje to 72 eh, spotřeby uhlí v EU. V celé EU je celkem 207 uhelných elektráren v 21 eh, členských státech, eh, což představuje zhruba třetinu elektrické energie vyrobené v EU z tradičních, z fosilních energetických zdrojů. Na základě informací, kterých se nám dostalo, pokud jde o národní klimatické plány členských států EU, tak počítáme s tím, že 100, ze 150 gigawatt se v roce 2025 bude generovat, budou generovat pouze dvě třetiny a v roce 2030 pouze třetina. Tato čísla budou ještě revidována, ale Eh, až se to podaří, tak tedy budeme mít komplexnější obrázek. Až tedy eh, budeme mít hotovou analýzu národních klimatických plánů. Co to pro jednotlivé regiony znamená? Zhruba čtvrt milionu lidí eh, v Evropské unii pracuje v, pozicích, které jsou nějak Mm, pjaty s uhlím. Zaměstnanost v jednotlivých členských státech se liší a některé členské státy tím budou dotčeny velmi málo. Naopak jsou tu členské státy, jako je ku příkladu Polsko, kde eh, tedy pracuje v důlním průmyslu takřka 100 000 lidí. A pak jsou tu ještě nepřímá pracovní místa, celkem jich je zhruba 215 tisíc v celé EU, která souvisí s tím eh, řetězcem eh, v uhelném eh, průmyslu. To znamená, že zde pracuje dohromady celkem půl milionu lidí. Tato pracovní místa budou tedy na, postupně rušená Očekáváme, že v roce 2025 eh, bude zrušeno 77 tisíc těchto pracovních míst a do roku 2030 160 tisíc těchto pracovních míst, což jsou eh, velké výzvy, před kterými stojíme. Ale snažíme se tedy vidět v tom i určité výzvy a příležitosti, šance. Je potřeba abychom tu transformaci koncipovali tak, aby byla spravedlivá, aby nikdo nebyl ponechán na holičkách a abychom dokonce vytvářeli nová pracovní místa, tak aby tato, tyto oblasti mohly pokračovat ve svém růstu i po uhelné éře. To je všeobecná výzva. Řešení budou eh, různá v jednotlivých regionech. Neexistuje jedno všespásné řešení. Potřebujeme tedy brát v potaz eh, specifickou situaci, ekonomické dopady na společnost a také ekologickou stránku věci. Musíme tedy analyzovat to, jak využít Eh, nejlepší, nejlépe nástrojů na podporu eh, těchto regionů. Neexistuje tedy jedno jediné řešení, které by bylo možno aplikovat na všech 42 regionů, které jsou dnes zapojeny do uhelné činnosti. Musíme v každém regionu najít ty nejlepší alternativy prostřednictvím modernizace jiných sektorů nebo eh, vytvořením nových aktivit a dalších vedlejších efektů. Eh, které vyplynulo, vyplynou ze stávající tradice v dotyčném regionu, která se vyvinula v průběhu eh, eh, celé doby, kdy ten region se soustředil na uhelnou činnost. Pokud chceme minimalizovat dopad Eh, dekarbonizaci, na situaci konkrétních lidí potřebujeme eh, tedy proces restrukturalizace. Díky nim, němuž bychom pomohli eh, lidem najít nové zaměstnání, poskytli jim jiné dovednosti, tak aby se uplatnili i v nové ekonomice, která nastane po dekarbonizaci a po naplnění zelené dohody musíme si uvědomit, že tato, tyto regiony mají infrastrukturu, aktivitu nebo aktiva eh, a také mají pracovní sílu, která disponuje dovednostmi, mecha, jsou tu mechanici, elektrikáři, lidé, kteří mají dobrou zkušenost s bezpečností a proto jsou vhodní pro zaměstnánost v jiných regionech. Já bych se ve své prezentaci chtěl soustředit na to, že se tedy v těchto eh, v tomto regionu eh, bude pokračovat eh, ve, ve, v generování energie z větru a slunce. Již nyní k tomu dochází, již nyní tady máme větrné a solární elektrárny v některých oblastech, kde se těžilo uhlí. Další, v další výhodou je to, že je tady dostatečná infrastruktura a nejdůležitější je také to, že je tady veřejná akceptance těch eh, průmyslových zařízení. Jsou tu k dispozici zdroje, jsou tu k dispozici příslušní lidi, lidé, eh, budeme schopni jim poskytnout dovednosti, tak aby se mohli uplatnit v alternativních činnostech, dejme tomu v technologiích eh, spjatých s čistou energií. V loňském roce jsme se snažili zhodnotit v čem spočívá potenciál čisté energie v těchto konkrétních 42 regionech. Ta, tyto uhelné regiony tedy sehrají klíčovou roli v energetické transformaci. Provedli jsme pár výpočtů, abychom zjistili, v čem spočívá technický potenciál solární větrné energie eh, v regionech, kde se v tuto chvíli těží uhlí. Já vás nechci zahltit čísly ale v každém případě mhm. eh, vzadu v místnosti jsou k dispozici kopie naší zprávy a dospěli jsme k tomu, že je tady dostatek potenciálu pro to, aby tyto regiony alespoň z poloviny eh, naplnily ten potenciál dekorbanizace prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie. Je to eh, tedy rozprostřeno v rámci Evropy. Jižní Evropa má potenciál solární energii, sever a západ zase může profitovat z větrné energie. To znamená, že je tu skutečně velký potenciál pro některou z technologických možností v každém regionu. Musíme si také uvědomit, že budeme moci využívat stávajících budov, což nevytvoří pouze další pracovní místa, ale vyřešíme tím také energetickou chudobu, nebo se ji budeme snažit řešit. Mezi těmi uhelnými regiony jsou eh, vrstvy s nižším středním příjmem a ta současná rychlost renovace, to znamená 1%, eh, by vedla k tomu, že eh, renovace všech budov vytrvala takřka 100 let. To znamená, že my chceme zvýšit výkon a tím taky zlepšit kvalitu života těchto lidí a vytvořit nové pracovní příležitosti tím, že ty lidi využijeme eh, ve stavební oblasti, která je v podstatě podobná té, tomu uhelnému odvětví. Takže na co jsme se ještě zaměřili vedle těch obnovitelných zdrojů energie? Další příklad je možné zaměstnání v oblasti výroby baterií. Baterie jsou naprosto zásadní při celkové transformaci směrem ke klimatické neutralitě, protože díky elektromobilitě bychom dosáhli snížení eh, skleník, emisí skleníkových plynů eh, v silniční dopravě. Došlo již k některým velkým investicím eh, v celé Evropě a v mnoha případech se jedná o investice v těch uhelných regionech. Jedna, jedno zařízení eh, vyrábějící jedno giga, tedy zaměstná 2 až 3 tisíce lidí. Pojďme se podívat, jaké to tady může vytvořit příležitosti v oblasti zaměstnanosti. můžeme výjít z našich stávajících cílů, pokud jde o klimatickou neutralitu. Shodli jsme se tedy na cílech pro obnovitelné zdroje energie a spočítali jsme, že do roku 2030 315 tisíc pracovních míst může být vytvořeno právě v oblasti obnovitelných zdrojů energie a e, také v oblasti obnovi, e, renovací a stavby budov musíme porovnat těch 315 tisíc pracovních míst se 200 tisíci pracovními místy, eh, které jsou v tuto chvíli v uhelném odvětví. Ale eh, zároveň si musíme uvědomit, že každý region je jiný a bude tedy z, toho, z té transformace směrem k obnovitelným zdrojům energie profitovat jinak. Svoji prezentaci bych chtěl eh, zakončit konkrétními výsledky. Snažili jsme se tedy využít potenciálu všech regionů a snažili jsme se tedy spočítat potenciál pracovních míst, která to tam je možno vytvořit. A 42 uhelných regionů jsme rozdělili do tří různých skupin. 28 uhelných regionů, to znamená více než polovina, má vysoký potenciál pro uplatnění obnovitelných zdrojů energie. To znamená, že v těchto regionech musíme zajistit, že tam bude k dispozici dostatek finančních prostředků, tak abychom umožnili využití obnovitelných zdrojů energie. Pak je to sedm dalších regionů, kde ten potenciál je podobný té současné situaci v uhelném odvětví. To znamená, že tady musíme zintenzivnit naši podporu tak, abychom zajistili hladký přechod, hladkou transformaci. A Nakonec je tu sedm regionů, kde ten potenciál vzniku pracovních míst v obnovitelných eh, zdrojích energie je poměrně nízký, nižší než v uhelném odvětví. To znamená, že v těchto regionech musíme vytvořit alternativní obchodní modely, opustit uhlí a najít zkrátka uplatnění těchto lidí v jiných odvětvích ekonomiky. Na závěr mi dovolte, abych řekl, že jsme eh, Eh, sestavili informace na úrovni regionů NAC 2, tak aby každý region měl eh, k dispozici informace o svém potenciálu, pokud jde o renovace, o možnosti instalace zařízení na výrobu obnovitelných zdrojů energie v oblastech, kde se tuto chvíli těží uhlí a také eh, o příležitostech vytváření nových pracovních míst. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám za to, že jsem vám mohl představit tyto výsledky a na závěr mi dovolte, abych přednesl zásadní poselství. Využití obnovitelných zdrojů energie může tedy usnadnit transformaci těchto uhelných regionů. Rozvoj takových projektů využije nebo bude podpořen eh, přítomností infrastruktury, dovedností a průmyslového dědictví. K tomu je potřeba těsná spolupráce se společnostmi, regulačními orgány, investoři, investory eh, a územně správními celky, tak abychom mohli eh, co možná nejvíc využít potenciálu a někdy Um, když tedy není jiné řešení, musíme najít nějaké alternativní uplatnění pro tyto lidi. Děkuji vám za pozornost. Merci beaucoup. Já vám mnohokrát děkuji, pane doktore Cimasi, za prezentaci. A teď bez dalšího průtahu dáme slovo dalšímu řečníku, panu Enriku Botovi eh, z oddělení pro životní prostředí v OECD který bude prezentovat novelizaci strategie řízení transformace a ukáže nám prostředky, které budeme mít k dispozici pro ekologickou transformaci směrem k ekonomice, která bude nízkouhlíková. Následně si vyslechneme třetího odborníka a potom budeme mít diskusi s poslanci a poslankyněmi. Prosím, máte slovo. So let me also join thanking everybody. I já bych všem poděkoval za zorganizování a účast na tomto semináři. Takováto akce je velice důležitá, nejenom v Evropě, ale i celosvětově. A měli bychom se snažit co nejvíce o této oblasti dozvědět. I já budu prezentovat studii, tentokrát studii z pera OECD. Cílem této studie bylo podívat se na tuto problematiku z několika pohledů. Za prvé zjistit, co už teď víme o dopadu nízkouhlíkové transformace, na jaké sektory a na jaké pracující. Potom jsme se dívali na restrukturalizace průmyslu v minulosti a snažili jsme se zjistit, co zabíralo a co ne. A následně jsme se snažili zjistit, jak bychom mohli obecně na pomoci k tomuto spravedlivému a hladkému přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. V první části této studie jsme se snažili udělat jakousi inventuru toho, co víme už teď o přechodu k nízkouhlíkové ekonomice. Celkový dopad této transformace se očekává na poměrně nízké úrovně. Tady máme studii z OECD, která simuluje dopad vysoké daně Eh, z uhlíku kolem 50 dolarů na tonu CO2. Referenční číslo, které se používá, je většinou 30, takže těch 50 je opravdu hodně. A ukazuje se, že celkový dopad takovéto uhlíkové daně by byl 0,2 zaměstnanosti. Tím nemyslím jenom ztrátu pracovních míst, ale také trátu pracovních míst kvůli jejich přemístění jinam. 0,2% to je velice nízké číslo. Mezi lety 95 a 2005 v průměru v OECD jsme zaznamenali 20% změnu zaměstnání, takže vidíme, že 0,3% je opravdu velice nízké číslo. A je to hlavně z toho důvodu, že nejvíce postižené sektory nejsou hlavními zaměstnavateli v zemích, kde eh, k tomuto přechodu došlo. Nicméně neměli bychom skrývat, že některá odvětví budou postižena více než jiná. Důlní odvětví, tam se očekává, že dojde ke snížení o 8 zaměstnanosti, ale také vidíme obecně v energetice určitý posun od uhlíkově náročné k nízkouhlíkové výrobě energie. Tady je důležité si zapamatovat z toho, že přechod, zapamatovat to, že přechod k uhlíkové neutralitě ovlivní řadu odvětví, a to nejenom uhlí, ale i jiné energetické náročná, náročné odvětví, že to není proces, který jenom ruší pracovní místa. Je to spíše o změně. Očekává se tedy, že pracující se přesunou z, jedno, z jednoho odvětví do druhého. Někde o pracovní místa přijdeme, jinde je vytvoříme. Tolik tedy k odvětvím, teď se podívejme na lidi, kteří v nich pracují. Nevím, jestli ty slajdy jsou úplně čitelné, možná jsem to mohl udělat větší, ale co se dá dělat. Když se podíváme na energetiku a těžebnictví, tak tam pracují hlavně muži. Takže muži, to bude skupina, na kterou bude mít největší dopad tady tato transformace. Potom, nízkouhlíková energetika vytváří ale určité výzvy i pro zaměstnání žen. Zároveň také příležitosti. Příležitosti v tom smyslu, že ženy budou více vstupovat do původně muži dominované energetiky. Podle studií ženy představují zhruba 35 pracovní síly v oblasti obnovitelných zdrojů, zatímco v původní energetice to bylo nějakých 20 Ty ženy již pracují v tomto odvětví nízkouhlíkovém a většinou zatím působí v administrativních rolích, daleko méně v technických a manažerských rolích. Existuje řada hypotéz, proč, to tak, proč tomu tak je. Jedna z nich je, že ženy méně studují vědu, matematiku, informatiku a techniku, ale v každém případě první to bude mít dopad na muže, ale jak se rozšiřují obnovitelné zdroje, tak tím vznikají příležitosti a výzvy i pro ženy. Za další, když se podíváme na sektory, na které bude mít dopad tento přechod, tak vidíme, že v některých zemích eh, jsou tam zaměstnáni především starší zaměstnanci a platí to především o země, pro země, které dříve měly plánovanou ekonomiku. Jsou to země, které navíc mají nadprůměrné náklady na eh, to, aby našli člověku nové zaměstnání, aby ho rekvalifikovali. Je k tomu řada důvodů. U těchto starších lidí je méně pravděpodobné, že půjdou do rekvalifikace. A navíc existuje určitý předsudek proti najímání starších pracujících. Tento graf je strašně složitý a je špatně vidět, takže nebudu zacházet do podrobností. Jde totiž v něm hlavně o dvě věci. Za prvé, tato transformace bude mít dopad jak na vysoce, tak na nízko kvalifikované osoby. Takže nemyslíme si, že to je tak, že pouze nekvalifikované pracovní síly utrpí budou trpět dopad tady této transformace. Platí to i pro vysoce kvalifikovaná místa. Tato transformace není jenom o ztrátě pracovních míst, ale o jejich přechodu jinam. jak u vysokce kvalifikovaných, tak u nízko kvalifikovaných lidí eh, pravděpodobně budou trochu vyšší náklady na rekvalifikaci. Chceme-li pracující přesunout z jednoho odvětví do druhého, vyžaduje to správnou rekvalifikaci. V jakých dovednostech ale? No to záleží na tom, kde dříve pracovali a kde budou pracovat v budoucnosti. Tady vidíme potřeby ško- překvalifikace u třeba horníků, kteří půjdou do stavebnictví. Vidíme, že ty potřeby se můžou zásadně lišit od, podle toho, kde pracovali dříve a kde budou pracovat v budoucnosti. A následně je potřeba řádně identifikovat při vytváření těchto kurzů budoucí možné sektory. A tady se dostáváme ke strategiím inteligentní regionální specializace. Už jsme mluvili o ztrátě pracovních míst v důlním průmyslu. Existují jisté důkazy, že i jiných pracovních místech, která příliš závisí na energii, dochází k jejich združování do, jedně, do jednoho regionu. Třeba těžký průmysl, ten je většinou opravdu soustředěný do konkrétního regionu. Nemáme zatím přesně údaje o tom, do jaké míry se ekologická nová odvětví budou přesouvat do týchž regionů. Což jsou informace, které potřebujeme. Často zatím tito pracující se musí přesunout do jiného regionu, což má dopad na jejich rodiny a na společenský život. Starší pracující, a už jsme ukazovali, ti jsou více zastoupení v těchto odvětvích, prostě odmítnou se přesunout někam jinam. Takže musíme vzít v úvahu i rozdíly mezi regiony. Tolik tedy jsem zatím hovořil o výzvách. Teď se podíváme na možná řešení. Chtěl jsem jenom říci, že v rámci této studie jsme se dívali na restrukturalizaci průmyslových odvětví v minulosti a snažili jsme se zjistit, co fungovalo a co nikoli. Podrobnosti prosím naleznete v naší publikaci. Zjistili jsme hlavně, že při takovéto průmyslové transformaci potřebujeme především dlouhodobé plánování. Zjistili jsme, že to jsou dlouhé procesy. Restrukturalizace v těchto uhelných regionech může trvat dokonce 20 let. Když jsme tedy hovořili o tom, jakou vizi budoucnosti máme, tak je důležité, aby do této diskuse byly zahrnuty všechny zainteresované strany. Například v Albertě v Kanadě, kde zrovna probíhá takovýto proces transformace, byla vytvořena pracovní skupina, eh, která měla zajistit, že všechny zainteresované skupiny, včetně původního obyvatelstva, zaměstnanců, zaměstnavatelů, mohou společně pomoci definovat budoucnost celého regionu. Strategie místního rozvoje by se v tomto kontextu měla snažit definovat konkurenční, potenciální konkurenční výhody toho regionu. Ale také třeba další možnosti čerpání přírodních zdrojů. V nízkouhlíkové ekonomice budeme více potřebovat vzácné kovy, které je potřeba někde těžit. V některých starých dolech se navíc dá ukládat uhlík. V Německu jsme třeba viděli, že se šíří průmyslová turistika. Z bývalých dolů se staly turistické atrakce. Průmysl tam může ukázat, v čem spočíval. A dokonce v jednom případě dostali ochranu UNESCO. Já vím, že to je trochu úzkoprofilová turistika, ale přesto to má svůj potenciál. Teď je potřeba vytvořit také politiku kvalifikační. Ta musí, má být úspěšná, být navázána na potřeby místních trhů práce. Programy musí být vytvořeny tak, aby odpovídaly nejenom potřebám ekologické ekonomiky, ale také stárnutí populace a digitalizaci těmto hlavním trendům. Dalším pilířem je aktivní politika trhu práce. To jsou politiky, které pomáhají nezaměstnaným vrátit se do práce. Buď rekvalifikačně, anebo efektivnějším zprostředkováním. Ve smyslu eh, lepšího souladu s potřebami kvalifikace a kvalifikací eh, nabízených. Rekvalifikace může spočívat i v tom, že třeba lidi učíme, jak psát životopisy a hledat pracovní místo. Vám to třeba připadne triviálně, ale představte si, že někdo pracoval v jednom konkrétním místě 10 let, 20 let a potom musí hledat znova práci, už neví jak. Jak také zmiňoval kolega, máme poměrně dost důkazů o tom, že kvalifikace pracovníků z těžkého průmyslu se dá poměrně dobře napasovat na nový ekologický průmysl. Čili nemusí začínat od nuly. Stačí jenom své znalosti aktualizovat. V těchto případech jsme také zjistili, že je důležité poskytovat podnikatelské kurzy. Naučit lidi, jak si založit svůj malý podnik a pracovat sám na sebe. Takovéto kurzy často byly dosti úspěšné. To neznamená, že bychom někoho nutili podnikat, pokud nechce a nemá k tomu talent a kvalifikaci. To si myslím, že by mělo celkem zásadní finanční dopady. Je potřeba tedy k tomu přistupovat opatrně. No a nakonec třetí pilíř jsou strukturální politiky. Transformace znamená relokaci kapitálu a pracujících z jednoho odvětví do druhého. Proto potřebujeme řádně fungující trh, který zajistí, že jak podniky, tak pracující se mohou přizpůsobit na nové příležitosti. O co jde? Například zjednodušení založení podniku, propagace podnikání mezi lidmi, kteří přišli pro práci, vytváření nízkouhlíkových nebo startupů v nízkouhlíkových oblastech, zvýšení produktivity investic v těchto oblastech. Já vím, že to je poměrně hodně politických oblastí, které zde musí spolupracovat a tyto politiky bude potřeba financovat. Když se podíváme na zkušenosti z minulosti v důlním průmyslu, tak vidíme, že poměrně hodně peněz šlo do regionu a mělo jim pomoci v transformaci. Když se podíváme na nízkouhlíkovou transformaci, tak nám tady vlastně vzniká příležitost. Eh, poplatky za emise anebo uhlíková daň je určitě dobrým nástrojem v tom, že přináší zvýšení daňových příjmů. Teď máme zhruba 30 euro na tunu, což je podstatně nižší než číslo, o které jsme zatím hovořili, tak už jenom z toho v G20 bychom získali podstatě 1% HDP. Jinými slovy, tedy tyto daňové příjmy budou představovat 1% HDP, to je strašná spousta peněz. Pochopitelně země se budou muset rozhodnout, jak je využijí. Berouc v úvahu svá specifika a své zvláštní výzvy. Nicméně určitě nějaký potenciální příjem to je. Závěrem jsem chtěl říci k této kapitole, že vidíme, že je potřeba dobře nastavit celou řadu politik, chceme-li umožnit přechod eh, ze zaměstnání v jedné oblasti do, druhých, do druhé. Máme tam i určité genderové dimenze a kromě toho nezapomínáme na to, že starší pracující jsou více zastoupeni v těžkých průmyslových odvětvích. A navíc tato transformace je regionálně specifická, a z toho důvodu je potřeba k ní přistupovat regionálně. Děkuji za pozornost. Merci beaucoup, monsieur Bota. Děkuji mnohokrát. A teď si vyslechneme třetího odborníka, kterým je pan Gregory Clays a pochází z výzkumného ústavu Brgel a vyhodnotí legislativní návrh který pochopitelně se netýká jenom vás. Máte slovo. Eh, eh, Dobrý den. Hned přeskočím do angličtiny, protože prezentaci máme napsánu anglicky. Parlament to tak chtěl. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych také chtěl nejprve poděkovat Výboru pro regionální rozvoj za pozvání a za tuto příležitost sepsat toto důležité vyhodnocení návrhu komise, pokud jde o zřízení Fondu pro spravedlivou transformaci. V zásadě v tomto dokumentu, nebo tento dokument jsem vypracoval spolu s ostatními třemi kolegy z Brügel. A v zásadě jsme se snažili o tři věci. Za prvé, chtěli jsme eh, pro vás vypíchnout ty nejdůležitější části návrhu. Za druhé, chtěli jsme parlamentu poskytnou souhodné vyhodnocení tohoto návrhu a také případné návrhy na změny, případné pozměňovací návrhy na vylepšení. Nejprve tedy ty hlavní aspekty tohoto návrhu a já zkusím být opravdu stručný, protože od komise jsme dostali velmi podrobnou prezentaci. Pokusím se to tedy skrnout. Jaké jsou hlavní cíle tohoto fondu? Uvedený cíl tohoto fondu, jak to zde přímo vidíte, tu citaci, je zmírnit dopady transformace, financováním diverzifikace a modernizace místní ekonomiky a omezováním negativních dopadů na zaměstnanost. Co to v praxi bude znamenat? Bude to znamenat, že fond JTF e bude primárně poskytovat granty na financování tří typů eh, akcí, a to sice sociální podpora, to je investice do lidského kapitálu, ekonomická revitalizace, to je v zásadě investice do firem, a Eh, sanace půdy. Hmm, to jsou tedy ty tři hlavní povlasti, které, kam se budou ty prostředky směřovat. Nyní se podívejme na ty zdroje. Jednak tady se tady předpokládá 7,5 miliardy euro nových peněz z evropského rozpočtu. To by měly být tedy peníze, které přijdou už nad rámec návrhu komise z roku 2018. Dále k těmto 7,5 miliardám se připojí převody z fondů ERDF a ESF+, z těch finančních obálek, a také se tady předpokládá národní spolufinancování. Čili celkově zmobilizovaná finanční kapacita se předpokládá ve výši 50 miliard euro, jak už ale zaznělo v prezentaci komise. Pokud jde o zeměpisnou působnost, tak fond JTF bude k dispozici všem členským státům. Nicméně ty fondy budou už prealokovány a ta prealokace bude založena na poměrně složitém vzorci, který bude vycházet zejména ze dvou hlavních kritérií. Jednak podíl emisí eh, z skleníkových plynů v regionech na úrovni NAC 2. Jen bych připomněla těm z vás, kdo se nejsou jistí, co jsou to regiony NAC 2 pro francouzské eh, kolegy bych řekl, že to odpovídá 22 regionům, které máme ve Francii, ve Španělsku to odpovídá úplně, nevím, jak to říct anglicky, v zásadě jsou to takové jednotky, takové komunity, které u nás máme, takže to je třeba příklad ze Španělska. Takže to je jedna věc, podíl emisí skleníkových plynů, dále podíl pracovních míst, které jsou momentálně v oblasti těžby uhlí a hnědého uhlí a pracovní místa v oblasti průmyslu. Jaké projekty budou způsobilé pro financování z fondu JTF? E bude tady 11 aktivit, které bude možné financovat a ty lze opět rozdělit podle těch tří kategorií, jak jsem už zmiňoval, sociální podpora, ekonomická revitalizace a sanata, sanace půdy nebo obnova těch znečištěných území. Jaké jsou podmínky pro získání peněz? Tak v zásadě členské státy musí předložit územní plány pro spravedlivou transformaci takových plánech členský stát vysvětlí, jak se ty prostředky vynaloží, uvede, že se vynaloží v tom daném území a že mm, tedy cíle jsou dosažení klimatické neutrality stanovené na národní úrovni. Tyto plány musí schválit komise, aby mohlo dojít k uvolnění prostředků pro členské státy. Toto bylo stručné schrnutí návrhu a teď se podívám na další část a to je naše vyhodnocení návrhu a možná zlepšení nařízení. A také oblasti, které, kde si myslíme, že Evropský parlament by se měl zaměřit eh, na to, aby tam došlo k pozměnění. Mm, musím říci, že jsme se k tomu návrhu postavili poměrně kraticky a navrhujeme tam ne některé kosmetické úpravy, ale poměrně zásadní věci. Chceme totiž zajistit, aby fond JTF e byl opravdu užitečný pro všechny evropské občany. Takže první věc, pokud jde o původ finančních prostředků, myslíme si, že je poměrně naivní říci, že to budou zcela nové peníze. Protože víme, že stávající vyjednávání o víceletém finančním rámci je tady snaha najít souhodné číslo 1,6, 1,11, 1,3, to prostě zatím nevíme. Ovšem víme, že jakmile bude dosažena ta dohoda mezi státy a také s parlamentem, tak prostě částka pro JTF e bude muset zapadnout do této celkové částky. My jsme už tedy měli tady tuto debatu a myslíme si, že debata tady tvrzení, že 7,5 miliardy budou zcela nové peníze, tak eh, prostě to úplně nebude odpovídat realitě. A navíc ono celkově ta částka je o 240 miliardy nižší, než byl návrh Evropského parlamentu. Co to také znamená, že to má zapadnout pod to souhrné číslo, pod tu souhrnou sumu? V zásadě to znamená, že 7,5 miliardy bude převzato z dalších programů a je třeba se pozorně podívat na to, odkud ty peníze půjdou. Tak zřejmě půjdou z politiky soudržnosti, což znamená dvě věci. Znamená to, že v zásadě tam dojde k takovému přeskupení těch peněz na politiku soudržnosti a bude to znamenat, že 7,5 miliardy euro bude převzato z politiky soudržnosti, bude to odebráno některým státům a my máme v našem dokumentu odhady toho, od jakých zemí se to odebere směrem ke kterým jiným. Tady máte zde uvedeny ty země, že se to zřejmě přesune z Itálie, Španělska, Portugalska, Maďarska a přesune se to směrem do Polska, Německa, České republiky a Bulharska. To je tady poměrně důležitá věc, abychom si uvědomili. A druhá důležitá věc je, že je potřeba ověřit, jaké programy budou seškrtány. Protože pokud to budou velmi podobné programy financované fondem JTF, e tak ve finále JTF e bude spočívat jenom v tom, že se přejmenují některé politiky a ten celkový dopad bude velmi omezený. To je potřeba mít na paměti. Dále, pokud jde o velikost toho fondu JTF e a jeho cíle jako takové, je třeba říci, že návrh komise se ani nesnaží odůvodnit tu částku nějakými cíly. Prostě těch 7,5 miliardy se vzalo tak nějak od nikud. Není to na ničem faktickém založeno. E, další věc. Ono obtížně se to sice nějak vyhodnocuje, ale naše analýza vyznívá v tom smyslu, že 7,5 miliardy euro bude poněkud nedostatečné na to, aby se realizovaly tři oblasti, to znamená sociální podpora, revitalizace hospodářství a sanace půdy. My si myslíme, že už jenom ta podpora pracujících, kteří přijdou o pracovní místa, by zcela vyčerpala tu částku. Ehm, takže celkově ta částka neodpovídá těm misím, těm úkolům popsaným pro tento fond. Takže tady máme naše nejradikálnější doporučení a to je vrátit se k té původně myšlence Evropského parlamentu a to sice, aby se fond JTF e čistě zaměřoval na sociální podporu a do menší míry na sanaci půdy. My víme, že to je opravdu trošku už vyhrocené, doporučení, zejména s ohledem na to, že jsme ve výboru REGI, ale prostě mm, myslíme si, že ten potenciál té částky eh, neodpovídá mm, všem těm úkolům a myslíme si, že nedává smysl, aby se to roztříštilo eh, po celé Evropě na všechny tyto různé aktivity. Takže myslíme si, že by bylo efektivnější zaměřit se na jednu konkrétnější misi a to by byla ta sociální podpora. Eh, naše analýza toho seznamu způsobilých aktivit nám v podstatě ukazuje, že tady dochází k plnému překrývání aktivit realizovaných v rámci jiných programů EU a že veškeré aktivity v rámci JTF e by bylo možné financovat i jinými nástroji, eh, aniž by bylo možné, nutné vypracovávat ty poměrně Eh, neohrabané územní plány pro spravedlivou transformaci. Takže naše doporučení jsou následující. Eh, myslíme si, že by bylo vhodné zúžit tu oblast působnosti, zúžit oblast způsobilých aktivit. Eh, v zásadě ty způsobilé aktivity by měly být aktivity pod písmeny H, I, J a F, což je v zásadě rekvalifikace pracovníků, um, začlenování lidí, kteří přišli v pracovní místo a um, resocializační aktivity. To, to z velké míry odpovídá tomu, co už tady říkal pan kolega ze Společného výzkumného střediska, že ta sociální podpora by následně byla efektivnější a já myslím, že opravdu tady byste si měli těmto názorům ehm, naslouchat, protože myslím, že mm, tady panuje poměrně jasná představa, jak zajistit efektivní eh, rekvalifikace. Je opravdu vhodné, aby tady byly dány priority těm školicím programům, těm rekvalifikačním programům a aby tady byly vhodné informace protože když bude se jen tak dělat rekvalifikace, aniž bychom přesně věděli, o jaké kvalifikace jsou potřebné, tak to by nedávalo smysl. Potom další věc, a to se také objevuje v tom dokumentu OECD, je, že by bylo vhodné zajistit nějakou podporu příjmu těchto pracovníků, protože s ohledem na starší věk některých pracovníků tak by bylo možné vhodné spíš jim dát nějaké granty, takové překlenovací granty před dosažením důchodového věku. Mm. A také by bylo vhodné třeba nějaké granty na podporu mobility, aby ti lidé se mohli eventuálně i přestěhovat. Tak aby toto tedy bylo financováno z fondu ETF. A konečně ještě, protože jsme jako jednu z těch činností tam zahrnuli tu sanaci půdy, tak Myslíme si, že podpora pro sanaci půdy by se opravdu měla omezit na ty lokality, kde není žádná firma, která by za to platila, protože jinak úplně zničíme tu pobídku a ten princip, že platí znečišťovatel. E, to, že e, se zaměříme na sociální podporu, nebo doporučujeme toto neznamená, že my máme pocit, že ekonomická revitalizace není potřebná. To určitě tak v těchto regionech nebude. Ale my se skutečně domníváme, že nástroj JTF e e, nebude ten nejvhodnější pro hospodářskou revitalizaci. Například bych zmínil ERDF v rámci evropského rozpočtu a nebo třeba mimo rozpočet EU nový program Invest EU, podpora za pomoci Evropské investační banky, národních bank a podobně. E, konečně, pokud jde o to zeměpisné rozložení, tu zeměpisnou alokaci, my sice si myslíme, že ta prealokace je politicky pochopitelná, aby členské státy přijaly ty ambiciozní cíle v oblasti boje se změnami klimatu, ale nejsme si jisti, že to je nejefektivnější způsob, jak zajistit, že se pomoc dostane k těm nejvíce dotčeným občanům. Domníváme se, že by bylo tedy vhodnější, aby tady prealokace nebyla a aby eh, tady to bylo založeno na konkrétních projektech, jako je třeba Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, aby opravdu ty prostředky šly tam, kde to bude nejvíce potřebné. Když se také podíváme na ten vzorec pro prealokaci, tak eh, máme tady určité obavy. Jde o to, že když eh, tam budete uplatňovat kritéria eh, vysoce uhlíkově intenzivních oblastí na úrovni třeba NAC 3 nebo na úrovni NAC 2 ve Mm, tady to je úroveň provincií ve Španělsku, úroveň regionů v Francii, tak v takovém případě 40 regionů nad 3, které by měly získat podporu z JTF, tak nebudou spadat do oblasti regionu nad 2, jak to definuje ten vzorec. On ten vzorec v zásadě nebere v potaz tedy mm, tu skutečnost, nebo mm, prostě ne, nejsou tam za ty v potaz všechny ty potřebné regiony. Pokud jde mm, o naše doporučení, tak už, jak jsem řekl, my doporučujeme prealokaci spíše nedělat a mít to založené opravdu na alokaci pro jednotlivé projekty. A pokud prealokace bude zachována, tak si myslíme, že by bylo vhodnější pohybovat se na úrovni dat, na úrovni nad 3 spíše než nad 2, aby bylo zajištěno ty nejvíce dotčené regiony z toho nevypadnou. Konečně ještě mám dva poslední body a už se blížím ke konci. Pokud jde o převody prostředků z ESF Plus a ERDF pod tento fond JTF, e eh, tak eh, zde bych chtěl říci následující. Pokud by se mm, Fond pro spravedlivou transformaci ETF používal hlavně pro použití sociální podpory, tak si myslíme, že by nebylo tak přínosné přesouvat prostředky z ERDF, protože ono slučování těchto dvou finančních prostředků um, může zajistit, že se udělá vše, co je potřebné, že to tam bude probíhat komplementárně aby tady tam nedocházelo jenom k sociální podpoře nebo jenom k ekonomické revitalizaci, zatímco my si myslíme, že by bylo vhodné, kdyby tam mohlo probíhat oboje a to komplementárně, tak, aby bylo zajištěno, že tam budou k dispozici pracovní místa pro lidi, kteří dostali rekvalifikaci. Takže by bylo vhodné v daném regionu zajistit paralelní provádění obou politik. Naše doporučení v této věci je tedy odstranit povinný přesun prostředků z ESF plus a e ERDF do JTF jednoznačně oddělit ty úkoly, kdy JTF by podporoval pracující a ERDF by pomáhal celkové revitalizaci těch regionů. Zároveň ale by bylo vhodné zajistit, že to oboje bude probíhat na stejné regionální úrovni a bylo by vhodné požádat členské státy, aby vyčlenili aspoň část prostředků ERDF na ekonomickou revitalizaci regionů dotčených transformací, které budou identifikovány v rámci alokačních kritérií fondu ETF. V zásadě tedy finanční prostředky z fondu ERDF by doplňovaly prostředky přicházející z fondu ETF. Vidím, že už jsem to o dvě minuty překročil svoji řečnickou dobu, ale Toto je tedy z mé strany vše, toto byla moje doporučení. Ehm, můžete se s mojí právou samozřejmě seznámit podrobněji nebo rád odpovím na vaše dotazy. Děkuji. Merci. Já vám děkuji. Když se dívám na vaše doporučení, tak Předpokládám, že tedy eh, je budou hodně komentovat kolegové a kolegyně. Protože si myslím, že možná s některými svými připomínkami tady trošku narazíte. V každém případě si velice rádi vyslechneme našeho zpravodaje, kolegy Kefalogianise, kterému není dávám slovo. Děkuji, pane předsedo, jenom velice stručně. Kolegyně a kolegové, dámy a pánové, především děkuji všem vystupujícím za jejich prezentace. Děkuji Evropské komisi za to, že legislativní návrh tak podrobně představila a děkuji také odborníkům, kteří se věnovali různým aspektům celé záležitosti. Následně můžeme lépe tuto problematiku pochopit a byli jsme inspirováni k dalšímu přemýšlení. Evropská zelená dohoda stanovuje ambiciozní cíl klimatické neutrality do roku 2050. Je to zásadní priorita, hlavní priorita Evropské unie. Chci připomenout, že Evropská rada schválila tento cíl 12. prosince 2019. Návrh pro vytvoření Fondu pro spravedlivou transformaci je prvním legislativním návrhem, který má tuto prioritu naplňovat. A jsem proto velice rád a je mi velkou ctí, že mohu být zpravodajem pro Fond pro spravedlivou transformaci. JTF e bude prvním nástrojem, který zajistí, že přechod k uhlíkové neutralitě proběhne spravedlivě a že nikdo nebude ponechán stranou. Návrh Evropské komise je cenný, mám ale za to, že si vyžaduje určité hloubkové změny, které bych rád přednesl. S tím, že si pochopitelně vyslechnu stínové zpravodaje, další zainteresované poslance a poslankyně a zainteresované strany celého procesu. Jak víme, JTF e bude vycházet ze 7,5 miliard nových peněz. původně z Evropského sociálního eh, fondu a, regionální, a fondu pro regionální rozvoj. JTF e bude obsahovat řadu investic v zacílených regionech, které budou reagovat na jejich různé socioekonomické a ekologické potřeby. Máli být tento program úspěšný, musí především řešit tu nejširší míru problému. A za druhé, pravidla pro tento fond, především co se týče plánování a programování, musí být co nejpružnější. Když se podíváme na načasování, tak v červenci bychom mohli mít pozici v prvním čtení ještě předtím, než Evropský parlament odejde na letní prázdniny. Dnešní rozprava v Regi by měla být prvním přípravným krokem, kterému bude následovat rychlá práce na zprávě. Do této záležitosti ale spadají oblasti, které jsou v kompetenci různých výborů. Výbor INTA a rozpočtový výbor chtějí spolu vést, mít se spolu gestci. Envy a Kon chtějí být přidruženi. Tran a zaměstnanost se očekává, že budou chtít vydat stanovisko. Rozhodnutí si bude vyžadovat asi měsíc, v mezičase ale budeme pokračovat v práci. V dubnu také budeme mít pozněvací návrhy k dispozici a v květnu bychom mohli ve výboru o této zprávě hlasovat. Kolegyně a kolegové, jsem přesvědčen, že budoucnost zelené dohody je naplnitelná Máme k dispozici správné nástroje a jsem přesvědčen, že zásada spravedlivé transformace musí být politickou prioritou Evropské unie. Fond pro spravedlivou transformaci je pouze prvním krokem na dlouhé cestě provádění této transformace. Já k tomu budu přistupovat pozitivně a konstruktivně, budu vždy k dispozici a ochoten s vámi diskutovat o vašich obavách a prioritách. A zároveň budu úzce spolupracovat se stínovými zpravodaji, poradci, členskými státy a dotčenými regiony. Budu potřebovat vaši pomoc, budu potřebovat vstupy, aby Evropský parlament mohl připravit dobrou zprávu a dobrá pravidla. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji kolegové a kolegyně za vaši podporu. Já vám také děkuji. Můžete si být jistý, že celý tým výboru Regi vás bude v této práci podporovat. Jenom jsem chtěl říci, že pochopitelně ještě existují určité otázky, které máme u rady, protože prostě pro tuto chvíli nevíme, jak to vidí rada. Musíme vyčkat. Jak to dopadne s rozpočtem? A jak to dopadne s harmonogramem? Nyní tedy zahájíme diskusy. Pedro Marquez bude prvním vystupujícím v rámci této diskuse. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Budu hovořit portugalsky. De parte do grupo de socialistas e democratas. Děkuji. Hovořím za frakci SAD. A nejprve mi dovolte, abych poukázal na význam tohoto nástroje. Naše frakce se domnívá, že Evropa musí postupovat jako kontinent s nejvyšší ambicí a že musí mít zvlášť na zřeteli sociální aspekty. A domnívám se, že právě tento nástroj je tím nejvhodnějším nástrojem pro naplnění těchto cílů. Všechny tyto aspekty je mě možno zohlednit. A proto bych chtěl poděkovat předsedovi výboru. Děkuji také koordinátorům, řečníkům, protože ty návrhy, které tu dnes zazněly, jsou poměrně odvážné. Musím říct, že jsou odvážné. A pan zpravodaj, stínový zpravodaj a celý výbor je musí dostatečně zvážit. Já jsem s velkou pozorností sledoval to, co zaznělo a děkuji také panu zpravodaji za velmi odvážná slova na adresu práce, kterou máme v tuto chvíli před sebou. Rád bych zmínil také sociální dimenzi toho, té transformace, toho přechodu. A rád bych se vrátil k tomu, co tu zaznělo v doporučeních. Zelená transformace potřebuje mít dobré srdce. A to znamená, že musíme brát potaz také sociální dopady. Nejde pouze o zelený přechod, ale také o digitalizaci. A já se domnívám, že právě JTF e je dobrý nástroj pro to, abychom eh, na tuto transformaci reagovali. A abychom se také zamysleli nad tím, jakým způsobem eh, můžeme finanční prostředky investovat právě do té sociální oblasti. Tam, kde by je jiní investovali do ekonomické oblasti. My ale dostatek finančních prostředků nemáme a proto se musíme soustředit na tu sociální oblast. Já jsem sbíral z politické zkušenosti let kde. Byl jsem také ve veřejné zprávě a zjistil jsem, že v mnoha regionech, kde došlo k průmyslové transformaci, utrpěla sociální oblast, že to mělo závažné dopady. Není možné říci, že všichni byli rekvalifikováni. Není možné říci, že všichni byli skvělým, tím až takřka magickým způsobem našli novou práci. Ne, hrozí tu sociální vyloučení a my proti to, tomuto riziku musíme bojovat. Určitě nastanou často situace, kdy eh, se to těch regionů velmi dotkne, a to především v určitých částech Evropské unie, především tam, kde ta transformace bude nejnáročnější. Nicméně v mnoha případech se jedná o regiony, které byly dotčeny takovouto eh, situací již v minulosti, protože se ku příkladu museli transformovat a přejít od těžkého průmyslu k lehkému průmyslu. A já si myslím, že je dobré, když budeme spolupracovat jak s lidmi, tak s regiony. Potřebujeme eh, naprosto solidní hospodářský základ, modernizovaný základ, tak, abychom mohli eh, ten, tuto transformaci dobře doprovázet, chceme chránit pracovní místa, chceme dále vzdělávat zaměstnance, ale zároveň musíme vzít potaz sociální aspekty. Sociální soudržnost je v našich regionech naprosto stěžení a mnoho zaměstnanců by si zasloužilo naši pomoc. Mohli bychom je tedy podpořit eh, vhodnými politickými opatřeními, mm, která mají čelit stárnutí obyvatelstva. Rád bych vyslovil podporu předsedovi našeho výboru, protože tato transformace a naše politická podpora zůstanou pouze slovy, pokud na to nebudeme mít peníze. Finanční prostředky, které, kterých bude dost. A já musím říct, že naše frakce je zklamána tváří v tvář návrhu pana Michela, eh, pokud jde o víceletý finanční rámec. Pokud se podíváme na poslední návrh Eh, miliard, já si myslím, že je jasné, že parlament musí přijmout jednoznačnou pozici a tento návrh odmítnout. My jsme od počátku říkali, že peníze, které poplynou do fondu JTF, e musí být čerstvé, nové peníze a musí jít nad rámec toho návrhu komise. Eh, není možné to brát tedy eh, z podílu na hrubém domácím důchodu není možné, aby parlament tváří v tvář takovéto situaci mlčel. Potřebujeme více finančních prostředků, potřebujeme skutečně nové finanční prostředky. A nyní ještě poslední komentář. Ta transformace musí být nahlížena velmi komplexně. To znamená, že musíme mít na paměti také tu eh, dimenzi mimo EU. Náš průmysl nemůže přežít. Sociální soudržnost v Evropské unie také nepři, nepřežije tento přechod, tuto transformaci, pokud CO2 bude emitován mimo hranice EU. To vůbec nesouvisí se eh, Fondem pro spravedlivou transformaci, ale eh, jde o to, abychom zabránili přesouvání emisí uhlíku. Takže děkuji, to je všechno a s velkým zájmem budu naslouchat další diskuzi. Děkuji a nyní tedy eh, stínoví zpravodajové a koordinátoři, konkrétně za RNU. Děkuji, pane předsedo, a děkuji všem dosavadním řečníkům za velmi konstruktivní příspěvky k fondu JTF e a k regionům v transformaci. Renew si váží toho, že komise tedy tak rychle sepsala ten návrh, protože to byl jeden ze slibů komise a Občané čekají na takovéto kroky a žádají nás o podporu. To znamená, že je naprosto správné, že tady máme na stole skutečný návrh a že se díky němu můžeme posunout dál. Původní myšlenka byla, že jedté IATF se bude soustředit pouze na uhelné regiony, ale je na snadě, že pokud chceme řešit klimatickou změnu, tak je nutné do toho zapojit mnohem více regionů. A právě proto Vítáme, že fond JTF e je doprovázen mechanismem, který umožní reagovat na potřeby různých sektorů, různých regionů. Máme dva dotazy. První dotaz se týká objemu finanční prostředků, jestli to bude stačit. A musím říci, že se ozývají mnohé pochybovačné hlasy v tom smyslu, že to navrhované financování JTF e a JTM e nebude dostatečné. A druhá otázka zní, jestli všechny tyto nástroje budou schopny dostat očekáváním občanů a jestli umožní podporu eh, nebo reagovat na eh, všechny potřeby investic. Bohužel nemáme dost času, e, jsou tu regiony, které začínají již nyní pocitovat palčivé problémy, především regiony, kde se těží a těžilo uhlí. E, v nadcházejících měsících e, budou svědky ztráty mnoha pracovních míst. Zároveň je to tak, že některá města v uhelných regionech čelí bezprostřednímu riziku horké Eh, vody, tepla. Já to neberu jako vtip, já jsem to zažil v jednom z těch uhelných regionů v pátek. Je to poměrně závažná situace. Eh, starostové a regionální rady těchto eh, regionů, kde se intenzivně těží uhlí, hledají nějaká řešení, hledají investory, často je v tom podporují vnitrostátní vlády. Nicméně, když chceme najít nějakého nového investora, tak ten investor do dotyčného regionu přijde pouze tehdy, pokud bude mít jistotu, že tam bude k dispozici dostatek zaměstnanců. A pokud ty zaměstnanci eh, ztratí práci v dole, tak pokud by tam měli v tom regionu zůstat, tak tam zůstanou pouze tehdy, pokud eh, jim ten region bude připadat být atraktivní. A eh, to znamená, že tam musí být nemocnice, školy, ulice, které budou atraktivní. Musí tam být infrastruktura. A to znamená, že to do toho fondu pro spravedlivou transformaci vnáší úplně novou dimenzi. Je naprosto klíčové, abychom se snažili najít co možná synergických efektů v rámci financování, v rámci těch nástrojů Eh, protože celé to téma přesahuje fond JTF e a mechanismus pro spravedlivou transformaci. Dovolte mi, abych to celé uzavřel. My vítáme tento eh, fond pro spravedlivou transformaci eh, a domníváme se, že tento fond tady bude velmi užitečný a že to také bude úspěšný nástroj. Sdílíme obavy, pokud jde o finanční vybavení. JTF e podle nás to možná nebude stačit, ale to se časem ukáže. Jsme tedy eh, v kontaktu eh, s regiony a s občany, kteří si zaslouží naši podporu. A v neposlední řadě bych rád řekl, že se těšíme na budoucí spolupráci na fondu JTF e na technické úrovni. Já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost. Merci beaucoup, Andrej, pour le groupe. Děkuji, Ondřeji. A eh, nyní zástupce zelených. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že nejprve si musíme položit otázku, kam se vlastně chceme ubírat. Co je cílem toho fondu JTF? E Já si myslím, že to je bod, který musíme dobře, dobře promyslet. Protože podle mého názoru je to jeden z mála bodů, toho návrhu pana Michela, že tedy potřebujeme získat podporu eh, z fondu JTFF. E Já si tedy myslím, že to je minimálně projev dobré vůle. A zároveň je to klíčová část, protože fond JTF e je tu na podporu všech regionů, eh, které chtějí opustit uhlí a které se chtějí těmto věcem věnovat. Zároveň to ale znamená, že eh, se všichni můžeme eh, shodnout na tom, že to musí být eh, zapsáno v dohodě o fondu JTF. E na tom se asi shodneme. Uvidíme, jak to celé bude pokračovat. protože pouze transformace, transformace eh, nebo přechod k obnovitelným zdrojům energie eh, bude dobrá tehdy, pokud bude dobře financována. Eh, to znamená, že to je zásadní i v horizontu do roku 2050. Bylo řečeno, že máme velký problém s financováním. Řekli jsme, že chceme čerstvé prostředky, nové prostředky já jsem přesvědčen, že 7,5 miliard euro ne, bude stačit na to, abychom financovali všechny tyto problémy. A nejsem si jist, jestli všechny tyto kalkulace výjdou tak, jak to bylo představeno. Uh, Eh, vemte si to strukturální kofinancování v strukturálních fondech. Já si myslím, že je poněkud nebezpečné předpokládat, že si zkrátka pouze budeme moci vzít peníze ze strukturálních fondů, které tolik potřebujeme, a převést je jinam do fondu pro eh, spravedlivou transformaci. Protože by to v podstatě znamenalo, že přesuneme region, eh, peníze z jednoho regionu do druhého. A já si myslím, že pokud to neuděláme dobře, tak v posledku to povede k tomu, že bude trpět ještě více lidí, jenom proto, že jsme nebyli schopni zajistit eh, správné a dostatečné financování Fondu pro spravedlivou transformaci. To znamená, že na to se jako stínoví zpravodajové eh, musíme podívat, musíme zajistit, že budou pokryty všechny tyto detaily a další věc, spjatá s celým tím mechanismem a kofinancováním a zárukami a tak dále. Já si myslím, že to bude skvělé, když to bude fungovat, ale eh, eh, byl bych rád, kdybychom tady měli plán, který eh, bude počítat se všemi alternativami. Já chci, aby to prostě fungovalo, ať bude ta situace jakákoliv. A ne jenom tehdy, když ta situace bude dobrá. dobrá. Zas a znovu opakuji, že potřebujeme stabilní finanční nástroj, který zajistí, že tento fond pro spravedlivou transformaci nebude financován pouze v příštích sedmi letech, ale také v budoucích 20 letech. Pokud toho chceme dosáhnout, tak eh, se Eh, nesmíme spolehat na vyjednávání o víceletém finančním rámci každých sedm let. Já si myslím, že bychom se měli podívat na vlastní zdroje Evropské unie, tak abychom mohli lidem říci, že tady máme zaručeny peníze pro Fond pro spravedlivý přechod pro spravedlivou transformaci na příštích 20 let. To jsou tedy body, které chci přinést do naší diskuze stínových zpravodajů. Eh, znovu a znovu opakujeme, že To, co se v tuto chvíli Michel snaží navrhnout, je ostuda celého evropského projektu, protože to vlastně nedostojí očekáváním, která máme proč eh, nás žádají o stále další úkoly, o stále další práci a proč nám na to nedají peníze. Já doufám, že se nám tedy podaří přesvědčit politiky ve členských státech, aby dali na Evropskou unii eh, více peněz, protože tady jde skutečně o hodně a jediná možná eh, budoucnost je budoucnost EU. To znamená, že Děkuji, těší se na, těším se na spolupráci s, se spravodajem a se stínovými spravodají. <clears throat> Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji, Niklasy. Andrej Novakov, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Rád bych poděkoval zástupcům Evropské komise, JRC a dalších, kteří pracovali na průzkumu této problematiky. Děkuji zpravodaji a stínovým zpravodajům. Řada témat, které jsme diskutovali, byla velmi aktuální. A diskutovali jsme je velmi precizně. A mimo jiné se hovořilo také o genderové rovnosti v uhelných dolech. Tam bych tedy moc nespěchal, upřímně řečeno. Nevím, jak by to přijali naše společnosti. Ale zpátky k tématu. Čeká nás zelená dohoda, to je jasné. I když na to nebudeme připraveni, zelená dohoda je za dveřmi. Já bych byl rád, aby stínoví zpravodajové a zpravodaj se, postav, se posadili opravdu za volant tohoto projektu a nejenom se vezli jako spolujezdci. My se musíme chovat jako instituce, která v tomto procesu bude mít poslední slovo. Jak jsem říkal na začátku, všichni podporujeme zelenou dohodu. Všichni chceme čistý vzduch, vodu, jídlo na stole pro sebe i pro svou rodinu. Otázka ale je, jestli chceme být chudí a zelení. Myslím, že ne. Každý megawatt, který nebude vyráběn z uhlí, ale z něčeho obnovitelného, může stát některé regiony pracovní místa. Každý megawatt, o který přijdeme možná při této transformaci, by mohl přiškrtit náš průmysl. Takže podporuji zelenou dohodu a určitě ji podporovat různými způsoby budu i nadále, ale musí probíhat tempem, které zvládne naše ekonomika. Určitě najdeme způsob, jak to zařídit. Sestavili jsme velice dobrý tým na tuto zprávu a myslím si, že politicky, zeměpisně i jinak bude ta zpráva velmi vyvážená. Je to dobrý začátek a velice rychle to povede zajisté k dobré kvalitní zprávě. A jako vždy čekáme na radu, než se vyjádří. Apeluji ještě jednou na všechny kolegy, aby podporovali Zelenou dohodu a Fond pro spravedlivou transformaci, ale beruc v úvahu, že tato unie byla kdysi založena kvůli oceli a uhlí. Děkuji. Děkuji, Andreji. Stinový zpravodaj za ID kolega Donato tady asi není, takže Rafael Fito. Ano, děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat zástupcům komise, protože myslím, že jejich velmi zajímavé zprávy um, jsou velice podnětné pro naši diskusi, i když samozřejmě zůstává tady zatím opravdu hodně velkých otazníků, jak nám také ta debata ukazuje. Já bych vyšel v podstatě z těch vašich úvodních úvah, když se hovořilo o víceletém finančním rámci, protože ono ostatně víceletý finanční rámec, ten s ním právě do velké míry souvasí. Je potřeba si uvědomit, že tento náš výbor bude mít opravdu velmi důležitou úlohu, protože bude to takový první filtr, který eh, nám umožní projít všechny ty debaty, které se v poslední době vedly na Evropské komise. A my bychom se měli hned ze začátku pokusit vyjasnit některé ty pochybnosti. První pochybnost je, odkud de facto budou pocházet ty zdroje, z nich se bude financovat Fond pro spravedlivou transformaci. Zdá to budou, tedy ty nové čerstvé peníze, tady skutečně zůstává veliký otazník. Protože i rozprava o víceletém finančním rámci nám ukazuje, že kdybychom chtěli hrát tu hru se třemi kartami, a snažili se přesvědčit, že tam budou skutečně nové čerstvé zdroje, tak zůstává tady naprosto zásadní otázka pro tento výbor, a to sice, jaká bude část prostředků vyčleněných na politiku soudržosti v rámci VFR, ale já prostě mám pocit, že ono jedno nejde bez druhého, to spolu vzájemně souvisí. A ta otázka těch zdrojů je prostě naprosto zásadní. Zároveň už teď jsou tam vidět některé anomálie, na kterých taky musíme velmi pečlivě zapracovat. Jedna věc, jedna taková, takový nesoulad jsou ta data týkající se sociálních programů, eh, abychom opravdu pochopili tu propojenost a pochopili, jestli tedy mluvíme o dodatečných zdrojích, anebo jestli se bavíme stále o jedné velké částce přidělené pro Green Deal, ale přitom pořád jsou to jedny a ty samé peníze. Já osobně považuji za velmi zajímavé vystoupení pana doktora Klejese, který opravdu tam vypíchl některé klíčové kritické body. Já musím říct, že ty otázky, které tam zmiňuje on, tak to možná jsou to věci, které někdo neříká tak jasně, tak otevřené, ale do jisté míry tady o nich panuje už takové obecné přesvědčení. A já myslím, že je naprosto zásadní si vyjasnit právě tyto obecné věci a podívat se jednoznačně na to, jaké to bude mít dopady na politiku soudržnosti, abych následně nenastaly situace, že některé státy dvakrát zaplatí jednu věc. Na jedné straně tedy financování těchto programů, na druhé straně škrty politiky soudržnosti aby to nebyly jedny a té samé země, které ve finále ani nebudou tolik profitovat z těchto programů. E, zároveň si myslím, že práce a interní diskuse v tomto výboru bude opravdu velice důležitá a musíme tedy také se pořádně podívat na ta kritéria, na základě nich se budou dělat ty volby když se na to podíváme čistě z matematického pohledu, na no, každou tu kvótu přidělenou pro jednotlivý členský stát, tak tady eh, na základě čeho tady se to bude takto rozhodovat, když tady bylo zazněno, zaznělo, že není vhodné to dělat prealokačním způsobem, ale spíše způsobem založených na projektech. Já si myslím, že eh, také je potřeba se dobře podívat na ty korektivní mechanismy, které jsou tam nastaveny. Ono to je otázka sama o sobě, k tomu se dnes ani si nebudeme úplně věnovat. Ale e, jaká tam tady máme kritéria? Zmítím, jenom, zmíním dnes jenom jednu věc, a to sice členské státy, které mají vysoce náročné uhlíkové provozy na úrovni NAC 3. A přitom nechápeme, proč třeba neuplatnit kritérium podle Eurostatu. Čili opravdu zůstává tady celá řada velkých otázek, kde je nezbytné se na ně pečlivě do detailu podívat a protože potřebujeme mít jistotu a tím už se dostávám k závěru, ono ty věci, o kterých dnes se diskutuje, tam v zásadě se na tom shodnou všichni. I naše skupina, která obvykle nehlasuje pro návrhy komise, tak tentokrát tak neučinila, protože s tím zas, základním cílem souhlasíme. Ale, jak říkám, zůstává tady celá řada velkých otazníků, a které tady jsou prostě stále jako takové ty uzlíky, které musíme tedy rozmotat, abychom e, přesně se podívali na ten obsah. A já doufám, že náš výbor k tomu výrazně přispěje. Děkuji. Merci. Mnohokrát děkuji za GUE Martina Mitchell. Děkuji, pane předsedo. My jsme rádi za to, že komise jako jeden z prvních návrhů navrhuje zelenou dohodu a tento fond. Souvisí to cílem posílit v Evropské unii sociální dimenzi. Zároveň mi ale dovolte, abych upozornila na jednu věc. Když vzpomenu na to, co říkal pan Novakov. V další diskuzi bychom eh, tedy měli spíše sedět za volantem, ne eh, být v místě spolujezdce, na místě spolujezdce. A proto bychom si neměli lhát do kapsy a vést tu pouze oslavné řeči, protože stojíme před naprosto zásadní otázkou tváří v tvář těm návrhům, které jsou na stole. A dnes se cítím být ve svých pochybách ještě posílena. A hlavně poté, co promluvil pan Brügel, který na nás naprosto upřímně apeloval, abychom se na to ještě jednou pečlivě podívali jak můžeme hovořit o čerstvých penězích, když je to na, jedno, na jedné straně tak, že tu máme 7,5 miliard, které vzniknou pouze tím, že jsou tedy spojeny s, peníze, s penězi z jiných fondů. A zároveň v posledním návrhu eh, rady se hodně používala červená tuška, došlo tam k velkým škrtům. Já se domnívám, že v žádném případě nemůže být řeč o tom, že by se jednalo o čerstvé peníze. Ono je v podstatě dobře, že každý členský stát by měl profitovat z toho fondu pro spravedlivou transformaci, ale myslím, že by se to mělo týkat pouze těch členských států, které se také zaváží k tomu společnému cíli klimatické neutrality. Proč bychom tedy měli vynakládat prostředky bez toho, aby eh, se někdo tom, k tomuto cíli hlásil? To mi není jasné. Pokud tedy budeme mít k tomu fondu eh, pro spravedlivou transformaci k dispozici ještě další prostředky z fondu ESF a e, z fondu pro regionální rozvoj, tak je to v podstatě další krácení prostředků, které my jako výbor považujeme za naprosto zásadní pro další pokroky Evropské unie a pro zachování e, životních poměrů. A proto tedy se ptám, jestli to financování odpovídá pravidlům Fondu pro spravedlivý spravedlivou transformaci, Fondu pro regionální rozvoj nebo fond, eh, sociálního fondu. Kalkulace na úrovni NAC 3. Máme pocit, že tam pravděpodobně nebude dost úředníků, kteří by to vůbec mohli vypočítat. A jak zajistíme, že se nepoužijí nějaké starší recyklované regionální plány, ale že skutečně budou se sbírány nejnovější poznatky z klimatické eh, vědy a eh, nejnovější očekávání. To jsou všechno otázky, které si klademe. Já bych chtěla explicitně poděkovat panu Brgolovi, poslednímu řečníkovi, za jeho doporučení, která dnes formuloval. Já ta doporučení velmi dobře chápu. A proto si stejně jako on myslím, že bychom se měli omezit při stanovování cílů a měli bychom se omezit pouze na to, co jsme schopni dokázat. To znamená, že bychom měli ku příkladu kompenzovat eh, sociální dopady ztráto, ztráty pracovních míst. To jsou tedy úvahy naší frakce. Samozřejmě, že v průběhu dalších diskuzí vzneseme ještě celou řadu dalších dotazů, protože jsou to otázky, které si klademe ve vší vážnosti. A nejde nám pouze o finanční stránku věci, ale také o samotný obsah a proto se velmi těším na nadcházející diskuzi. Děkuji vám za pozornost. Merci beaucoup. Děkuji, Martino. A tím se dostáváme na konec prvního kolečka diskuse se spravodajem a stínovými zpravodaji. Budeme v diskusi pokračovat přítomnými poslanci, ale pokud mi dovolíte, tak bych dal slovo zpravodajovi ve výboru regionů. Pan Obersnel je mezi námi, vítáme ho a dávám mu slovo na pět minut maximálně. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Rád bych se představil s vaším dovolením. Jmenuji se Vojko Obersnel, jsem starostou Rijeky a jsem zpravodajem pro Fond pro spravedlivou transformaci ve výboru regionu. Děkuji mnohokrát za příležitost krátce představit hlavní myšlenky mého stanoviska, napsaného z pohledu místních a krajských orgánů. Jsem velice rád, že jsem mezi vás mohl dnes přijít Během předchozí diskuse jsem se dozvěděl spoustu zajímavých věcí. Výbor regionů připraví velice rychle své stanovisko. Bude to v rekordní době. Očekáváme, že hlasovat se bude v plénu 25. a 26. března tohoto roku. Jaké jsou hlavní body v návrhu našeho stanoviska? No v podstatě jsou velmi podobné tomu, co jsme si zatím v této diskusi vyslechli. Především máme za to, že Fond pro spravedlivou transformaci nemůže být nahrazen škrty v politice soudržnosti. A vlády to musí vzít v úvahu, když budou vyjednávat o víceletém finančním rámci. Opravdu očekáváme, že to budou nové peníze, Finanční podpora musí být navázána na závazek dodržovat cíle zelené dohody. Musíme mít tedy jasný závazek dodržovat sociální, férovou a spravedlivou transformaci, naplňování pařížských cílů a evropských cílů, tedy dosažení klimatické neutrality do roku 2050 a musí tam být jasný závazek dodržovat snižovací cíle do roku 2030, to znamená snížení emise skleníkových plynů, eh, dekarbonizace a podobně. Způsobilé území by mělo být omezeno na NAC 3. Ne, nemělo by být omezeno na území NAC 3, ale Měli bychom se naopak soustředit na úroveň NAC 2. A to z toho důvodu, že všechny strukturální fondy se také provádějí na úrovni NAC 2, což by zjednodušilo řízení fondů. Máme za to, že členské státy by měly mít více flexibility při rozhodování toho, jaké prostředky budou z Fondu pro regionální rozvoj a sociálního fondu převáděny do Fondu pro spravedlivou transformaci. Takže namísto toho, že bychom stanovili míru spolufinancování na minimum 1,5 až 3,5 krát tu částku, tak namísto tohoto řešení bychom měli dát větší flexibilitu a minimální částku bychom měli dát na půlku a maximální částku na trojnásobek. Kromě toho by mělo být jasné, že činnosti, které vedou ke zvyšování emisí skleníkových plynů, by měly být vyloučeny z finanční podpory z tohoto fondu. Platforma spravedlivé transformace, kterou vytvořila Evropská komise, aby umožnila dvoustranné a vícestranné výměny zkušeností, by měla jít ruku v ruce k výročním s výročním fórem regionu procházejících spravedlivou transformaci, abychom tedy vyhodnotili, jak tyto fondy fungují a výbor regionu je připraven spoluorganizovat tuto akci společně s Evropskou komisí. Zorganizovat tedy toto výroční fórum regionu procházejících spravedlivou transformací. Nebude jednoduché to všechno realizovat. Ale i ta nejdelší cesta začíná prvním krokem. Děkuji vám. Také vám děkuji. A chtěl jsem informovat pana zpravodaje o tom, že hospodářský a sociální výbor také pracuje na této tematice, zvláště pak hospodářská sekce. A vzhledem k tomu, že toto je první den, tak budeme mít možnost si vyslechnout i Evropský hospodářský a sociální výbor. Budeme pokračovat ve vystoupeních. Nyní dostane slovo Dominik Rike. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych měl tři myšlenky. První se týká rozpočtu. Ať dopadnou vyjednávání o víceletém finančním rámci jakkoliv, víme, že nám bude chybět nějakých 75 eh, miliard. A to v tom nejlepším případě. Vzhledem k Brexitu. Takže dost těžko eh, v rece- ve snižujícím se rozpočtu můžeme mít nové peníze. Ale přesto si kladu otázku. Co, jak to vypadá s tím fondem přizpůsobení globalizace? Protože když se podívám na ten návrh, tak vlastně on velice připomínal to, co máme tady. Čili šlo o to, že se musíme podívat na pracující, na přesunutí míst a ztrátu pracovních míst a není nemožné, že nakonec v podstatě tady tento fond eh, bude mít prostředky převedené eh, z fondu eh, soudržnosti, které nebyly využity, což se úplně klidně může stát. A kromě toho, že vlastně bude částečně nahrazovat ten fond pro přizpůsobení globalizace, Takže v podstatě přijdeme o ty peníze dvakrát. Napr- za prvé u sociálního fondu a za druhé u fondu pro přizpůsobení globalizaci. Takže buďme prosím vdělí. Byl jsem celkem překvapen, když jsem potom slyšel ještě další věc. Některé regiony již zavíraly doly. Můj region například uzavřel doly které byly základem našeho, hospodář, našeho hospodářství. A nejenom, že jsme zavřeli doly, ale všechny energeticky náročná odvětví, které na to byly navázány. Takže došlo k uzavření dolů. Kromě toho ocelářský průmysl, celý metalurgický průmysl v podstatě zmizel. A já myslím, že by bylo zajímavé, se zamyslet nad tím, co se děje jinde. Nejenom v jiných regionech a v jiných eh, epochách. Určitě to má dopad na obrovskou bázi pracujících. A já jsem byl překvapený, že Evropská komise ve svých předběžných studiích vůbec neodkazuje k těm eh, zkušenostem odinut a z minulosti. A jako Spravodaj za, nebo eh, autor stanoviska za TRAN chci také říci, že cíl tohoto fondu je uzavření dolů fosilních paliv. Dobrá. Je to v souladu se zelenou dohodou. Za druhé, máme pomoci transformaci průmyslových odvětví, která používají hodně energie. Eh, tam už to je navázáno na tu věc, kterou jsem předtím říkal o těžebním průmyslu. Ale chtěl jsem výbor Regi upozornit ještě na jedno téma. A to, že první příčinou emisí v Evropě je doprava. 28% a tím tedy předčí průmysl a topení a bydlení. 82% z toho pochází z motorů v automobilové a nákladní dopravě. V regionech, kterých se to také může týkat, který se můžou týkat problém těžby. 12 milionů pracujících působí v automobilové dopravě. Navíc to jsou spalovací motory, které by měly, jak se říká, vymizet v budoucnosti za 10, 15-20 let, každý to říká jinak, ale v každém případě tady dochází k poměrně zásadnímu vývoji, který nás čeká během nadcházejících pár let. Přecházíme k elektromobilitě a bude nás to stát 6 milionů pracovních míst. Ta prostě zmizí. A to už nemluvím ani, což je více než v těch průmyslech, která hodně závisí na uhlí. Můžeme říci, že to je opravdu přímo spojeno s energetickou transformací. Ať už přímé anebo nepřímé boje eh, s těmito emisemi, ať už v dopravě nebo v průmyslu, zpracovatelském průmyslu, budou dotčeny. Na řadě míst, ať už ta na východě či na západě Evropy, motorářský průmysl v podstatě nahradí tady tento eh, původně uhelný průmysl a vznikne další katastrofa. Takže když si vezmeme na to, jaký je rozměr dopadu, sociálního dopadu a dopadu na zaměstnanost, to může být opravdu potenciálně katastrofický. A konec konců jsme už to tady říkali, že je potřeba se soustředit na pracující a na jejich rekvalifikaci. Ale Musím říci, že když se podívám na to, kolik na to dáváme peněz, tak to nebude stačit. Chci upozornit na to, že tedy máme na jednu stranu těžební průmysl, na druhou stranu a energeticky náročná odvětví a za třetí motory, že to jsou věci, které zásadně budou mít dopad na zaměstnání. Děkuji mnohokrát Dominiku za velice zajímavé poznámky z výboru pro dopravu. Je pravda, že bychom se měli do svých myšlenek snažit zařadit všechny tyto rozměry. A to hlavně kvůli tomu, že tyto transformace v podstatě proběhnou skoro společně. Takže je velice důležité na to nezapomínat. A pochopitelně apeluji na zpravodaje, aby spolupracoval i s dalšími výbory a to velice intenzivně. Nyní dávám slovo kolegyni Roveně Plum. Thank you so much, president. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat všem zástupcům Evropské komise. Také děkuji, děkuji mnohokrát panu Klejsovi z Brugel. Děkuji za ta doporučení, která jste přednesl. Já jsem rovněž ráda, že je tady náš zpravodaj z výboru regionu. My už jsme se setkali, abychom si vyměnili názory k Fondu pro spravedlivou transformaci. Já musím říci, že i já mám stejné obavy, jaké vyjadřují kolegové, pokud je o rozpočet. A to sice, že nemá, není tady dost finančních prostředků. Není dost prostředků pro to, aby se zajistilo, že proces transformace bude spravedlivý a že bude zajištěna sociální dimenze této transformace. My tady hovoříme o ekologických investicích a o investicích do lidského kapitálu. Lidský kapitál je hlavním zdrojem zemí v Evropské unii pro rozvoj společnosti. Já tedy myslím, že bychom měli vzít v potaz doporučení týkající se sociální dimenze a toho, jakým způsobem by měly být prostředky alokovány do investic eh, do lidského kapitálu a prostě vycházet z toho, že nemáme dost prostředků Dále bych chtěla říci, že se mi líbí ta představa mm, genderové dimenze v rámci toho spravedlivé transformace, že hovoříme tady o zajištění kvalifikace, rekvalifikaci, zvýšení kvalifikace. A když hovoříme o odvětví dopravy, tak víme, že železničním odvětví nepracuje dost žen. A měli bychom zvýšit počet žen v tomto odvětví. A to samé se týká těch úhelných regionů v transformaci. Já si tedy myslím, že toto je velká příležitost více zapojit ženy a mně se tedy líbí ta myšlenka, aby se tam zdůraznila genderová dimenze. Rovněž také se mi líbí, když hovoříme o sociální dimenzi, že by měl být zdůrazněn význam způsobilosti některých projektů. Například jsou vyloučeny všechny investice týkající se sociální infrastruktury a nejenom tato, já ale dnes chci mluvit o sociální infrastruktuře. V zásadě všechny investice týkající se trhu práce, vzdělávání a školení není možné rozvíjet, aniž by tady byla náležitá infrastruktura. Jestliže sociální infrastruktura, vzdělávací infrastruktura nebude eh, pokrytá fondem JTF, tak to znamená, že se do programu má e, začlenit další priorita z ERDF a že tedy ta sociální dimenze se bude řešit čistě v ETF A e, to samé se týká intervencí mezi fondy ESF a ERDF. Já jsem si to zapsala, e, jak jsem poslouchala ty diskuse, co se zde vedou. Také bych chtěla říci panu Cimasovi ze Společného výzkumného střediska, platforma pro uhelné regiony procházející transformací, kterou spustil pan Maroš Ševčovič spolu s vámi, protože vy jste to podporoval v roce 2017, že to byla velmi dobrá iniciativa s dobrými výsledky. Například pro Rumunsko. Protože momentálně my připravujeme strategii pro jeden z hlavních uhelných regionů kterých se právě bude transformace týkat. My jsme spolu pracovali, mm, mm, budeme se snažit předložit stanovisko včas, předložit pozměňovací návrhy, skonzultovat to s kolegy z výboru regionu i s kolegy z hospodářsko-sociálního výboru. Děkuji mnohokrát. <clears throat> Merci beaucoup. Děkuji, paní kolegyně. A nyní dostane slovo kolega Anaru. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit portugalsky. Nejprve mi dovolte, abych vám poděkoval za tu naši dnešní rozpravu. Rád bych poděkoval panu zpravodaji, jakož i všem stínovým zpravodajům a rád bych jim řekl, že před sebou mají velký kus práce. Dneska jsme si poslechli nejrůznější názory. Já jsem v Bruselu teprve pár měsíců a myslím si, že je to spíše moje výhoda. Kladu si totiž otázku, jestli jsem některé věci prostě nepochopil, a nebo jsou ty návrhy velmi zajímavé, velmi ambiciozní a mají cíl, na kterém se dokáže shodnout levice s pravicí, to znamená silná solidární Evropa. Ale nakonec toho nic nebude. Vidím tady kolegy z výboru pro zemědělství. My tady nediskutujeme o zemědělství, ale máme tady co dočinění s velmi zajímavým programem From Farm to Fork, to znamená spole na talíř, což je velmi zajímavý marketingový nástroj. Já jsem nedávno měl možnost eh, říci, že to skutečně je skvělý nápad, skvělá věc, ale v posledku se nabízí otázka, eh, jak to dopadne, když budeme trestat zemědělce, protože pokud budeme trestat zemědělce, tak nám na tom talíři nakonec nic ne, neskončí. Eh, když potrestáme a oslabíme zemědělce. Slyšeli jsme, že všichni jsme pro dekarbonizaci, pro boj proti klimatickým změnám, pro zelenou dohodu, to je samozřejmé, to se rozumí samo sebou, ale pokud s tím souhlasíme, pokud zatím všichni stojíme a pokud tedy souhlasíme s těmi ambiciozními cíly, tak se na to musíme podívat naprosto konkrétně. Musíme se podívat na konkrétní lidi, kterých se to týká, konkrétní regiony. A musíme se zaměřit na evropskou solidaritu. Ano, tak to je, pane předsedo. Jeden z expertů nám tady dnes řekl, že regiony, které chtějí provést proces dekarbonizace, berte to tak, že já jsem zastánce dekarbonizace, ale může se stát, že tyto regiony nakonec z toho Fondu pro spravedlivou transformaci žádné peníze nedostanou, protože ty výběr, ta výběrová kritéria nakonec budou vypadat jinak. Pokud tedy chceme vytvářet finanční prostředky, pokud chceme vytvářet akce a marketingové nástroje, tak to musí mít i nějaký obsah a potřebujeme proto ten nejlepší program. Ale komise eh, tedy říká, že to, co navrhujeme, je velmi pěkné, ono to je velmi pěkné, ale domníváme se, že to musí být šťastné manželství. Nicméně najednou všichni dostanou eh, z toho svazku vztah, eh, strach, protože se zjistí, že na to nejsou peníze. V Portugalsku existuje takové podobné přísloví. Není možné hrát zároveň kočku i myš. To, co jednomu vezmete, dáte druhému a naopak. To znamená, že máme k dispozici sice peníze na dekarbonizaci, ale budeme mít méně peněz na eh, eh, soudržnost a zemědělství. Já to říkám se vším respektem. Bylo řečeno, že to celé musíme realizovat z ekonomického, nebo analyzovat z ekonomického hlediska. Ekonomický aspekt nesmíme ztratit ze zřetele. Pane předsedo, mám pocit, že jsem to buď vůbec nepochopil, protože jsem tady v Bruselu teprve krátce, a nebo, jak se říká u nás v Portugalsku, hovoříme o politice, to už jsme řekli, a pokud má člověk velká očekávání, a já jsem skutečně pln očekávání, tak nechci, abychom byli na konci zklamáni a frustrováni. A proto bych na vás chtěl apelovat. Myslím si, že potřebujeme ambiciozní Evropu a Evropská komise je ambiciozní, formuluje jasné cíle, ale myslím si, že to celé musí být ještě naplněno konkrétním obsahem, protože jinak to může celé vést k velkému omylu a já bych se takového omylu nechtěl dočkat myslím si, že bychom se měli snažit o ekologičtější, zdravější Evropu, ale je samozřejmé, že zároveň potřebujeme také dobrý průmysl a dobrý rozvoj společnosti a proto tedy musíme mít odvahu říct si eh, radě, že prostě stávající rozpočet eh, nedává smysl vzhledem k úkolům, které máme plnit. Děkuji. Děkuji vám, pan kolega Paní kolegyně Karvely, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. I já budu mluvit portugalsky. Ano, dovolte mi, abych poděkovala zpravodajů, vy, stínovým zpravodajům, expertům, komisi. Děkuji vám za všechny důležité informace, které jsme dnes slyšeli. Ale byla bych ráda, kdyby mi komise poradila s jednou obavou, kterou mám. Všichni máme podobné argumenty, které jsme všichni opakovali. Ale dokud nebudou dostatečně rozptýleny naše obavy, dokud na ty naše pochybnosti nikdo správně ne- nezareaguje, tak eh, se to nemusí podařit, protože přechod e- ke uhlíkově neutrální ekonomice, to je taková etická nutnost vzhledem k přírodě, vzhledem k budoucnosti, kterou chceme eh, lidstvu připravit. Nicméně tato transformace, tento přechod by měla být vyvážená, spravedlivá a Chceme tedy umožnit úspěch zelené dohody, nechceme pouze eh, přísahat na úspěch Evropské unie a všech těchto projektů a proto na to potřebujeme finanční prostředky. Komise mě možná opraví, ale já mám pocit, že eh, se chce aby členské státy vlastně skombinovaly peníze eh, z, z Fondu pro spravedlivou transformaci s penězi, eh, které se měly vynaložit na soudržnost takovémto scénáři se potom ukáže, že finanční podpora pro politiku soudržnosti se prostě bude omezovat. Bude to eh, podpora pro zemědělství, pro soudržnost a to pro Portugalsko, ale také pro další členské státy bude znamenat eh, problémy. Já nechci působit jako nacionalista, ale země, jako je Portugalsko, nemají žádné, žádné odvětví průmyslu, které by bylo intenzivní z hlediska CO2. A proto tedy eh, z toho Fondu pro spravedlivou transformaci dostanou mnohem méně peněz, ale zároveň eh, provedli tedy nebo odvedli velký kus práce a nakonec zjistí, že v příštím víceletém finančním rámci eh, tyto státy budou mít mnohem větší problémy. Já jsem tu také teprve první legislativní období, teprve 6 měsíců, ale pokud se na to podívám, tak mám pocit, že ten návrh prostě vůbec není spravedlivý. A proto bych byla ráda, kdybychom se na to mohli podívat trochu jinak, tak abychom mohli napravit tyto nedostatky, eh, o kterých jsem hovořila. A nebo tomu rozumím Eh, špatně. Zkrátka chci nastolit situaci, kdy se bude posilovat solidarita mezi členskými státy, protože pokud tu solidaritu budeme oslabovat, tak to bude na úkor Evropské unie, na úkor eh, evropského projektu. Děkuji. Jsi... Děkuji. Přesně to je cílem naší schůze. Položit otázky, zvláště na místech, kde nemáme dost informací, či kde může panovat nedorozumění. Komisi čeká velice složitý úkol. Prosím, poznamenejte si všechny ty otázky, eh, které vám byly položeny a nakonec na ně budete moci odpovědět. A nyní dávám slovo prvnímu místo předsedovi. Thank you very much, Chairman. I will... Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi. Uh, nebo chci být velmi přesný, proto přejdu do polštiny. Deal je fakt. Zelená dohoda to je fakt. O tom není třeba diskutovat. Já mám za to, že je potřeba si vždy stanovovat ambiciozní cíle. Stavět se výzvám. A to, co jsme si stanovili za cíl pro tento plán, kterému dneska říkáme zelená dohoda, je určitě správné. Bohužel po tom, co tady poslouchám, mám opravdu veliké obavy. Obavy z toho, jak ty cíle naplníme. A kolik za to zaplatíme. Co jsem tady dneska slyšel? Slyšel jsem především věc, kterou už známe poměrně dlouho, že bohužel do značné míry to sfinancuje politika soudržnosti. Politika soudržnosti bude financovat energetickou transformaci. No to znamená, že ty peníze budou chybět v řadě jiné oblasti. Budou to chybět nevládním organizacím, místní samozprávě. Prostě budou to aktéři, kteří s tím nemůžou nic udělat, nic k tomu nemůžou říct a o ty peníze přijdou. A já to v podstatě vidím tak, že tím demontujeme politiku soudržnosti, což je ta nejefektivnější a nejlepší investiční politika Evropské unie, kromě společné zemědělské politiky. To je první věc. Za druhé jsem tady poslouchal to, a jsem velice rád, že o tom mluvíme otevřeně a upřímně, že už dnes víme, že prostředky, které se mají zabezpečit do příštího rozpočtu Evropské unie, nebudou stačit k naplnění cílu, které jsme si stanovili nemůžou stačit na sociální aspekt. A bohužel málo mluvíme o tom, kde vzít peníze na ty ostatní oblasti, které budeme muset financovat. A za třetí tady slyším, že z politiky uh, soudržnosti budeme muset brát jedním státům, abychom mohli dát druhým. A to já nevím, jestli toto je správná cesta. K celé této diskusi bych navrhoval, abychom trochu se stoupili na zem. Když budeme mluvit o tom, že budoucnost je celá růžová, protože konec konců z dolu můžeme udělat skvělé turistické atrakce a muzea, no tak když si vezmeme, kolik jich máme těch dolů v Evropské unii, tak teda nevím, jestli zrovna tolik muzeí spojených s hornictví se nám uživí, že potřebujeme. Navíc v podstatě v každé zemi už takové muzeum navíc existuje. Teď, když říkáme, že ti lidi, kteří přijdou o práce, například mohou začít podnikat. A určitě existují údaje, že v této oblasti máme osvědčené postupy. No já o tom nepochybuji, ale když se podívám na údaje, tak vidím, že 80% firm skončí v prvním roce své činnosti. Takže když o tom všem mluvíme, tak bychom měli začít tím, jak vysvětlíme občanům Evropské unie, jak se chceme k naplnění těch cílů dopracovat a jak to chceme financovat. Omlouvám se, že to tak říkám, ale z mého pohledu, bohužel, v tuto chvíli nemáme ani žádné pořádné vysvětlení, kromě tedy toho, že musíme opustit uhlí, a to je v pohodě. A nemáme alternativu pro ty lidi, kterých se ta změna bude týkat. A jak ukázali pánové v první části naší diskuse, hovoříme o stovkách tisíců občanů Evropské unie. A to není jenom tak jednoduché. Přesunout se do jiné branže ze dne na den. Já to z mého pohledu vidím dnes tak. Rozhodli jsme se, že zboříme starý dům, protože už je starý, hnusný, a chceme si postavit dům nový. To je všechno v pohodě. Ale upřímně si řekněme, že dnes máme tak maximálně na základy toho nového domu. A co bude dále, to nikdo neví. Děkuji vám. Merci beaucoup. Děkuji, pane místopředsedo. A nyní dostane slovo pan kolega Buda. Domnule președinte, mulțumesc, mulțumesc și vorbitorilor în această... Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji také všem ostatním řečníkům, kteří dnes odpoledne vystoupili. Byla to velmi zajímavá debata. Nejdřív bych chtěl říci, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly a já myslím, že v dnešní situaci tento návrh komise, který je předložen, tak opravdu nevím, jestli bychom to měli nějak pozastavit, odložit nebo rovnou zamítnout? Jaké prostředky jsou tady k dispozici? My chceme něco udělat, ale skutečně vidíme, že nemáme dost peněz, abychom ten dům postavili. To je to, co říkal předchozí řečník. Těch 7,5 miliardy euro, už to tady dnes zaznělo, by mělo jít mimo víceletý finanční rámec, ale členské státy se nedohodli na finanční obálce pro ty ostatní politiky financované na celoevropské úrovni. Druhá věc. Myslí si někdo, že můžeme akceptovat, aby se seškrtávaly peníze z politiky soudržnosti a se společné zemědělské politiky, které už tak trpí, to si řekněme zcela jasně. Hovoříme tady do velké míry o té sociální dimenzi. Samozřejmě to je důležité. Je to důležité, že lidé musí být schopni víc penězi, které mají. Na těch slajdech, které jsme tady dnes viděli, se hovořilo o těch eh, těžařských oblastech, ale nezmiňovaly se tady ty další oblasti navázané na těžařský průmysl. Podívejte se třeba na Rumunsko. Když dojde k zavření dolů, tak 3 a 3,7 elektřiny v síti pochází právě z tohoto průmyslu. Čím to tedy nahradíme? My v Rumunsku tuto elektřinu potřebujeme. Zeptejme se komise. Čím to nahradíme? My u nás nemáme bohužel vítr celou dobu nebo slunce ale elektřinu potřebujeme. A jak tu elektřinu budeme generovat? Hovoříme tady v Evropském parlamentu, hovoříme tady o problematice eh, zemního plynu v této fázi transformace a lidé prostě neví, co mají dělat, zda mají nadále investovat do těchto technologií nebo ne. Eh, otázka jaderné energetiky. Máme je nadále rozvíjet? Máme s tím přestat? To jsou otázky, které si musíme položit. Odkud do budoucna vezmeme elektrickou energii? Jak ji budeme generovat? Potom druhá otázka. Nebylo by efektivnější investovat do technologií souvisejících s generací elektřiny a tímto způsobem omezit spotřebu nebo emise uhlíku. My se nemůžeme chovat jako bozy, kteří všechno jen tak zvládnou. Jak je bude další odvětví v hledáčku komise? Začneme se dívat napravo, nalevo, na která odvětví se zaměříme po té, co vyřešíme toto. A stále je tady otázka financování, odkud ty peníze půjdou a čím nahradíme tyto odvětví, která nám nyní produkují elektřinu. Děkuji. Merci. Děkuji vám mnohokrát. Paní Solis Perez, prosím. Eh, děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji všem řečníkům a odborníkům, kteří s námi dnes odpoledne hovořili o Fondu pro spravedlivou transformaci. Já musím říci, že sdílím obavy, které tady vyjádřili kolegové. Ano, je zřejmé, že tento fond potřebujeme, jestli chceme zajistit pokrok v našich regionech a jestliže chceme se stát nízkouhlíkovou ekonomikou, musíme našim regionům pomoci prostřednictvím fondu JTF, e ale nejsme si jistí, jak skutečně spravedlivý tento fond je, protože v tuto chvíli vidíme to, že fond penalizuje regiony, které už odvedly potřebnou práci. Uvedu příklad své oblasti, Asturias ve Španělsku nebo eh, Aragon, Castilla León a další, tak tyto regiony vyvinuly veliké úsilí. U nás byl, byly eh, opravdu těžké doly, těžký těžařský průmysl a bylo vyvinuto velké úsilí na uzavření dolu. V loňském roce byl uzavřen poslední důl a teď byla uzavřena poslední tepelná elektrárna která byla tedy založena na eh, spalování uhlí. Máme více nezaměstnanosti, více nezaměstnanosti mezi mladými lidmi a to sebou přináší depopul- depopulaci, snižování počtu obyvatelstva. Eh, ráda bych řekla, aby ta že bychom si přáli, aby ta transformace neměla dopady na obyvatelstvo, ale bohužel tomu tak není. Tento fond by měl řešit takové věci jako depopulace, nezaměstnanost, eh, problémy mladých lidí a to zatím není vzato v potaz. Ale prostě problém je, že některé regiony už tu práci udělaly a teď jsou jakoby tím penalizovány. Také se musíme podívat tady na tu míru ambicí protože ty fondy opravdu musí být eh, závazné, musí tady být jasné závazky, pokud jde o dekarbonizaci. Dále <clears throat> hovoříme o Fondu pro spravedlivou transformaci a o vazbě na další fondy, nebo spíš, že tady dochází k určitému překryvu, ale musíme brát v potaz i státní pomoc. Když to chceme umožnit v rámci JTF, musíme se podívat, jak to bude vypadat v dalších oblastech a zároveň nás také velmi znepokojují škrty politiky soudržnosti. Takže připojuji se k obavám, které tu sdělili kolegové. Děkuji, paní Krup, prosím. Pane předsedo, když se podíváme na návrh Evropské komise, tento fond má zajistit regionům a občanům možnost snižovat negativní dopady energetické transformace hospodářsko sociálního a ekologického charakteru. A jak říkal pan předseda, je potřeba, aby tyto cíle byly realizovány efektivně. Bylo navrženo 7,5 miliard euro. Bude to stačit? To je otázka, která padla několikrát. Já a řada ostatních jsme přesvědčeni, že slušně řečeno to je velmi skromná částka a že navržené částky v podstatě nemůžou mít reálný vliv na efektivní a solidární a spravedlivou transformaci. Když se podíváme na mechanismus, tak se tam hovoří o 100 miliardách euro, ale to mají být půjčky, míst, peníze státu a dokonce soukromé prostředky. Návrh Evropské komise, který se týká povinného transferu od půl do od poloviny do trojnásobku alokace členského státu. Alokace členských států z politiky soudržnosti již byly zásadně zmenšeny, sníženy oproti perspektivě 2014-2020. A pokud jich bude ještě méně, tak méně rozvinuté země a regiony nebudou moci realizovat cíle politiky soudržnosti a to vůbec. Teď, co se týče rozsahu působnosti, tak nechápu, jak je možný, jak je možné, že nebyla zachována technologická neutralita, protože to eliminuje některé technologie, které jsou nezbytné, chceme-li přejít na nízkoemisní hospodářství. A v souladu se závěry Rady z roku 2019 členské státy mají mít volnost, jak se rozhodnou realizovat klimatické cíle. Když se podíváme na zemi, které velmi závisí na uhlí, jako třeba Polsko, tak skutečným nástrojem pro transformaci je jádrová, jaderná energie anebo plyn. Takže následně by ten fond měl financovat i projekty v takovéto oblasti. Množství prostředků, které mají do fondu a řada aspektů návrhu Evropské komise, která nám tady byla představena, eh, snižuje schopnost snižovat negativní dopady toho drahého procesu, který stojí před námi. Jak vyplývá z této diskuse, nejsme na tento proces připraveni. Já doufám, že Evropská komise bude připravena měnit tento návrh a těch změn bude potřeba hodně, aby ten fond, fond mohl fungovat efektivně. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji vám. Nikola Alvanos požádal slovo. Ευχαριστώ. Στα πλαίσια του ανηλεούς ανταγωνισμού των κολοσσών της ενέργειας και των μεγάλων μονοπωλίων. Děkuji. Dochází k obrovské konkurenci mezi monopoly v energetice a v tomto kontextu prostě není možné zajistit spravedlivou transformaci pro lidi. Vidíme to z minulých zkušeností z evropského světa dílu a především v Řecku. Máme regiony, kde se roky a roky produkovala energie, třeba centrální Makedonie, Narkadie a řada dalších regionů v Řecku. A ta takzvaná politika nové, nové zelené dohody anebo spravedlivé transformace, eh, ta nevychází od nuly, ta vychází z liberalizace energetického sektoru. Všechny řecké vlády se toho držely, všechny odstátnili a prodali za velmi nízkou cenu elektrárenské podniky. Převzal to soukromý sektor a zaplatili to řekové. A platí to pokaždé ve zvýšených a neustále se zvýšujících účtech za energii. A teď zase chceme pomoci monopolům, které chtějí obnovitelnou energii a opět daníme řecký lid. Aby se z těch daní financovaly obnovitelné zdroje. Vzdáváme se uhlí, hnědého uhlí, To samé platí i pro ropu. Zavírají se různé podniky a ceny pro spotřebitele zase rostou. Já jsem přesvědčený o tom, že to není jediná možná cesta, že můžeme modernizovat tyto podniky, můžeme je přizpůsobit tak, aby měly nižší emise a lépe řešit energetický mix. Právě proto jsou lidé proti politice pravicové vlády a to tež platilo i pro Syrizu. Lidé odmítají tyto plány a myslíme si, že se objeví nové hlasy. Ano, musíme spoléhat na vědu, na informace a vycházet z místní produkce, neomezovat ji, ale přitom respektovat životní prostředí. Potřebujeme národní agenturu, která to bude plánovat a která nebude jenom zvyšovat eh, naši závislost na plynu, který se bude kupovat zvenčí. Pak budeme schopni nabídnout rodinám levnější elektřinu a náš energetický mix bude postupně více respektovat životní prostředí. Je to potřeba naplánovat jinak, ale je to potřeba naplánovat na národní úrovni, a přejít na národní úrovni k centrálně plánované ekonomice. Jenom tak vyřešíme tento problém. Energetika to je veřejné blaho, patří lidem a nemůžeme umožnit, aby lidé byli posíláni do energetické chudoby. Je to velké ohrožení, které nad nimi visí jako Damoklův meč. Domácnosti se bojí energetické chudoby. Pokud nezaplatí, za 500 euro elektřinu, tak prostě příští den budu mít, budu mít vypnutou. Děkuji vám. Kolega Pekarajnen požádal o slovo. Also in Finnish this time. Děkuji mnohokrát, budu mluvit finsky. Děkuji mnohokrát za zajímavé prezentace. I já bych se rád v krátkosti vyjádřil k rašelině. My máme 100 000 hektarů rašelinišť ve Finsku. Produkujeme 20 teravatů energie z rašeliny. Každý rok. To je dvakrát tolik, co potřebuje Estonsko za rok. Rašelina je fosilní palivo. Ale nezapomínejme na něj i v této zprávě. Rašeliniště jsou velice rozsáhlá, takže se jim věnujeme. A teď otázka. Má otázka se týká pravidel pro státní podporu. Mají se dodržovat i při uplatňování tohoto fondu pro spravedlivou transformaci. V tuto chvíli tady máme regionální, fond pro regionální rozvoj, máme sociální fond, tam jsou vždycky nastavena určitá procenta. Následně v některých oblastech se do Finska vůbec nepodporují investice. Často tam dochází k zákazu poskytnutí podpory kvůli tomu, že existuje legislativa upravující a státní podporu. Děkuji. U státní podpory to je určitě jedna otázk, z otázek, kterým se budeme muset zabývat, až budeme pracovat na této zprávě. Stefan Bižu, prosím. Děkuji, pane předsedo. A děkuji vám všem za velmi kvalitní vystoupení. Slyšel jsem mnoho z vás hovořit o obavách, a já si myslím, že bychom mohli být v této fázi optimističtí. Ano, pravda, je těžké najít řešení. Je těžké zajistit úspěšnost těchto transformací. Víme, jaké jsou výzvy, víme, jaké jsou těžkosti. A z vystoupení jsme viděli, že si všichni klademe otázky o obnovitelné energie. ať už jsme na severu, na jihu, na východě, na západě. Všichni hledáme alternativy uhlí, Někdo vítr, jiný slunce. Hledáme řešení pro budoucnost Evropy. A některá řešení již existují ve vzdálených regionech Evropy a v zámoří. Ve francouzském zámoří například velmi dobře funguje eh, solární energetika. Kanárské ostrovy, tam zase vítr. A na Azorech geotermická ener- termální energie. Tak se obraťte na nás podívejte se na to, jak my řešíme alternativy, jak my řešíme obnovitelné zdroje. Často, jste, často se říká, že Evropa je příležitostí pro vzdálené regiony. Tady si myslím, že právě ta zámořská období jsou šancí pro Evropu. To jsem vám tady chtěl říci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Děkuji vám. Nyní pan kolega Rope. Eh, ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Eh, Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, v první řadě bych chtěl komisi upozornit na jednu věc. Komise předložila zprávu, ale Litva je zahrnutá do oblasti NAC 2. To se Eh, dělalo v roce 2016 a já musím říct, že to je poměrně zásadní, pokud jde o Fond pro spravedlivou transformaci, takže bychom se měli snažit nedělat chyby, ať tak či tak. Měli bychom se snažit získat co nejvíce prospěchu z těchto procesů. Celý ten proces by měl být přínosný pro Evropskou unii jako celek a zároveň také pro jednotlivé regiony. Komise stanovuje velmi ambiciozní cíle, ale ta finanční obálka je bohužel stále ještě imaginární, protože zatím nemáme víceletý finanční rámec. Bylo by dobré, kdybychom měli přehled o možnostech financování na delší období, nejenom sedm let, ale ještě déle. Pak bychom mohli opravdu dobře plánovat větší investice. Takže co si o tomto myslí komise? Zároveň se domnívám, že bychom měli vycházet už ze stávajících zkušeností. V Evropské unii existují některé oblasti, kde došlo k uzavření jaderných elektráren. A místní orgány se tam musel vypořádat s řadou problémů. Podařilo se jim to a já myslím, že tyto zkušenosti bychom měli vzít v potaz. My v Litvě také máme podobné zkušenosti, protože jsme provedli odstávku naší vlastní jaderné elektrárny. A chtěl bych říci, že v takovém případě je důležité učinit dobré přípravné kroky, protože jedině dobrá přípravná práce zajistí méně sociálních problémů. Měli bychom se zamyslet nad skutečnou potřebou těchto oblastí. Možná to, co potřebujeme dnes, nebude potřeba za 10 nebo 15 let. Měli bychom se tedy na to snažit dívat v širším měřítku. Ehm, stejně tak bychom se mohli podívat na určité systémy vývozu, dovozu a rozvíjet produkční kapacitu v té které oblasti. Jedině tak bude každý region bezpečný, zajištěný a nebude potřeba se mezi regiony přesouvat. Rovněž se domnívám, že Kolegové tady řekli celou řadu dalších zajímavých myšlenek a myslím, že bychom měli společně na tom pracovat. Děkuji. Dvě poslední vystoupení. Budu muset uzavřít seznam. Paní Zalevská a potom kolega Junjan. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem velice ráda, že se účastním této schůze. Nejsem totiž, jsem totiž členkou výboru pro životní prostředí a tam úplně chybí takováto ekonomická reflexe. Opakují se věty, že eh, zelená dohoda je faktem. Ona není faktem, je to cíl. Nejsou tam myšlenky, nejsou tam řešení a nejsou tam peníze. Je to jako kdybychom skákali do vlaku, ani nevěděli, kde, uh, nebo jako kdybychom chtěli jít někam vlakem a nevěděli ani kde je nádraží a dokonce uh, tušili, že ani nestojí, nestojí železnice. To bychom tím vlakem moc daleko nedojeli. Naštěstí všichni z vás to říkali, že v tom nařízení chybí komplexní přístup. Je potřeba se podívat na zemědělství, na občany, na ceny energie, na emise, na celé hospodářství. To tady všichni říkáte, ale vůbec to nevyplývá z toho nařízení. Jestli se na to nepodíváme komplexně, tak prostě žádný, žádná zelená dohoda nebude. Já pocházím v Polsku z regionu, kde v roce 1998 jsme učinili politické rozhodnutí zavřít poslední důl. A celý ten okres se nezvedl 20 let. Když se po, podíváme na statistiku, na HDP na osobu, tak u nás je to 75 Evropské unie. V tomto konkrétním okrese je to 50 a to město samotné je zbankrotované přestože se tam pořád investuje, že polská vláda tam investuje na různá řešení. My tady mluvíme o 7,5 miliardách. Potom slyšíme, že to budou peníze od jinut. Původně měly být nové, no tak zjevně nebudou nové. Máme pocit, že to v podstatě bude jenom nějaký další prostor pro vytváření dalších miliard. A neposloucháme ty členské státy, které říkají, musí si to pořádně spočítat, my vám ukážeme, kolik potřebujeme. Pokud každý minister financí to bude dělat v každém členském státě, tak nebude dávat peníze jenom tak na, ně, na něco. Prostě minister financí musí mít všechno spočítané. Jinak se to nepovede. A stejně mám pocit, eh, že si Naštěstí tedy budeme otevírat znova balíček elektromobility, ale jinak si myslím, že se opravdu vzájemně šidíme. V tom balíčku jsou absurdní věci, které se mají týkat eh, pouze pár zemí, francouzů a Němců. A v podstatě to povede k tomu, že to povede k tři, o 3 miliony tun uh, emisí CO2 více a bude to v Německu. A to už nemluvím o 30 tisíci míst na uh, parkovištích a tisících stromů a podobně. Mluvíme o zemědělství, máme o něho strach a zemědělci opravdu hrozným tempem odcházejí zemědělství. A co s tím děláme? Stará komise podepíše dohodu s Mercosurem. Říkají se, no dobrá, my už tady, vy už tady nebudete, ale my si nějak poradíme i bez vás. Potom říkáme, že má docházet k redukci emisí a naše evropské agentury hovoří s těmi firmami a říkají, víte co, zavřete se, možná se stáhněte z Číny. A teď se hovoří mimo jiné o bateriích do elektromobilu. A to už ani nebudu říkat, co se děje v zemích, kde eh, se těží ropná břidlice. Děkuji za váš pragmatismus, prostě toto musíme dělat, jinak si z nás svět bude dělat legraci. A to říkáme, že budeme lídrem. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji vám. A za vámi. Pane předsedo, dámy a pánové, když se podíváme na rozsah působnosti podpory Fondu spravedlivé transformace, máme pochybnosti. Především tam není zachována technologická neutralita, což eliminuje určité technologie, které třeba vychází ze zemního plynu a které jsou buď to úplně nezbytné, anebo přinejmenším pomohou s, přechod, s přechodem k nízkoemisní ekonomice. Navíc Evropská rada v prosinci roku 2019 už rozhodla, že členské státy mají mít volnost v tom, jak naplní klimatické cíle. U takových zemí, které závisí na uhlí, jako třeba Polska, skutečným nástrojem transformace energetického sektoru směrem k radikálnímu snížení emisí je zemní plyn a jaderná energie. Rozpočet tohoto fondu má pocházet z nových peněz a nikoli z přesunutých peněz z politiky soudržnosti a společné zemědělské politiky. Evropská komise navrhla metodiku dělení prostředků mezi členské státy a ta není ale objektivně podložená. Polska je jediná země, které by se týkala ta částka 2 miliardy. Navíc transfer prostředků z národních obálek politiky soudržnosti s cílem posílení rozpočtu tohoto fondu s tím také nesouhlasíme. Transfery z politiky soudržnosti by byly ospravedlnitelné pouze v takové situaci, kdybychom se soustředili na tematickou koncentraci. Cílem Fondu pro spravedlivou transformaci by nemělo být jenom zmenšování negativních dopadů sociálních či ekonomických této transformace, ale také účast při realizaci této transformace. Děkuji vám. Já vám také děkuji. A poslední slovo dostane kolega Niklas, který si ho bere znova. Už totiž předtím vystoupil. Potom na pět minut dostane slovo každý odborník, pokud chcete. Nechcete? Skvěle, tak v tom případě dáme slovo komisi, aby odpověděla globálně. Potom dostane slovo zpravodaj a zavřu debatu. Já budu hovořit německy, protože to nebude komentář k jedné věci, ale celkem tři komentáře. První komentář adresuji ho výboru, sekretariátu. Já si myslím, že to, co jsme dnes zažili, byla skvělá výměna názorů, která bohužel byla omezovaná eh, přísným modelem vedení diskuze. A proto bych rád požádal panu, pana předsedu, aby do budoucna popřemýšlel o tom, jak máme diskutovat jako výbor, tak abychom mohl, mohli více diskutovat, aby eh, nedostávali na tak dlouho slovo jednotliví řečníci. To je jedna věc. Druhá věc, pokud chceme vyřešit problémy, tak eh, se nesmíme upínat na minulost. My tady nejsme proto, abychom si nechali všechno takové, jaké to je, protože budoucnost je prostě budoucnost. Všechno se posunuje směrem vpřed a naším úkolem je to, abychom nacházeli řešení pro budoucnost. A proto bych rád upozornil členy výboru na to, že my jako parlament jsme schválili, že pokud možno co nejrychleji eh, opustíme veškerá fosilní paliva. A není možné, aby jeden výbor zase znova říkal, ale tady už ne, tady už prostě dál nemůžeme. Eh, nemůžeme říkat, zasaznovat, co si chceme nechat, ale musíme hovořit o tom, jak má vypadat budoucnost. A proto vás chci vyzvat, abyste se o to snažili. Bohužel ty kolegové, kteří tak hovořili, už eh, v tuto chvíli odešli, ale jeden z nich tady ještě je, pan Bižu, a proto mu tady děkuji. Děkuji vám za váš komentář eh, k, te, k těmto perspektivním technologiím budoucnosti. Protože tato transformace v podstatě je naším exportním, eh, exportní výhodou do budoucna. My, my eh, si musíme uvědomit, že eh, jsme tedy podporu v roce 2009 ukončili na solární panely a ta produkce se potom snížila. Pokud bychom dál investovali, tak bychom mohli být v čele. A Nyní ty solární panely dovážíme z Čínu a nyní eh, se pojďme podívat na větrnou energii, protože tady naši přátelé ze severu jsou skutečně světovou špičkou, jejich turbíny jsou vyváženy do jihovýchodní Asie a do Severní Ameriky. A lidé si to okouknou, jak to Evropa, Evropané dělají, protože Evropané to umí a Další věc, kolegyně Perez už bohužel odešla, ale právě v Aragonu existuje projekt, kdy evropští vědci společně se snaží vytvořit solární eh, kotel, který tedy vytváří vodík ze solární energie, což je klíčová technologie, kterou bychom mohli prodat do Severní Afriky, do eh, čínské pouště, eh, do Ameriky a tak dále. To znamená, že tam by si všichni, tam by se potom utloukli. To znamená, že e, nemůžeme pouze poukazovat na to, s čím budou problémy. Musíme myslet na budoucnost. A jiný, nyní ještě jeden komentář e, na téma atomové energie. Lidé. Ono jde o to, abychom co možná nejrychleji e, realizovali tu transformace. Po, transformaci poslední jaderná elektrárna, na, na která Eh, se teď staví, ve Spojeném království se staví už 15 let a pořád ještě není hotová a už spolkla několik miliard. Pokud tedy tímto způsobem chceme transformovat naši energetiku, tak tady budeme v roce 2050 stále ještě topit uhlím. To znamená, že bych si myslím, že se nemusíme soustředit na atomovou energii, ale musíme se soustředit na technologie budoucnosti. Děkuji. Ja tu To je mi líto. A tobě je také líto. Ale nebyl jsi ani první, ani poslední, kdo tady mluvil pěkně dlouho. Zbývá nám 15 minut. Když se diskuse nezorganizuje, tak to bude anarchie. To je první věc. Za druhé jsme spolu zákonodárcem. Takže ti, kteří se chtějí držet odpovědnosti a pracovat na tady tomto fondu pro spravedlivou transformaci, si vyslechli odborníky a komise a potom prostě si vezmou odpovědnost. To tady děláme. Padaly otázky, byly vyjádřeny názory a tak to to má být. Jsme teprve na začátku přeskumu této agendy. Tato diskuse byla velice, velice bohatá, na první výměnu názoru byla velice zajímavá. Bylo zajímavé i vidět, že se vize, vize trochu liší, ale v každém případě všude zaznělo, že to je vážná věc. A že toto nařízení musíme brát vážně, chceme-li dosáhnout cílu, které jsme si stanovili. Rád bych na dvě minuty, protože mi bylo řečeno, že hospodářský a sociální výbor je zde zastoupen, že se účastnil této diskuse, vám za to děkuji. Nevěděl jsem, že jste zde zastoupení a chci vám dát přece jenom slovo, ale spolu s předsedou hospodářského sociální výboru jsme se domluvili na tom, že vaše instituce znova přijde do našeho výboru a že uděláte daleko širší prezentaci také k tomuto fondu pro spravedlivou transformaci. Paní Vítel, máte slovo. Eh, ano, děkuji, pane předsedo. Já budu mluvit italsky. Já jsem tady za druhou skupinu Evropského hospodářského sociálního výboru. Já nebudu opakovat to, co už tady zaznělo. Samozřejmě my schvalujeme ten projekt Green Deal Evropské komise a jsme z něj nadšeni, ale zároveň je tady mm, řada věcí, řada těch částí, které v nás vyvolává nejistotu. Jedna věc. Eh, přejeme si a doufáme, že tento fond se neomezí čistě na financování procesu dekarbonizace, ale že se bude věnovat i jiným věcem. A také, že nedojde k, ke snížení financování EFRD eh, e a ESF+. Rovněž si myslíme, že pokud nebude probíhat neustálý monitoring a ověřování alokace zdrojů, tak v takovém případě ty zdroje nebudou mít účinek, který bychom si přáli vidět. Chci říct jenom jednu věc, protože opravdu ty ostatní věci už tady zazněly. My se domníváme, že je třeba eh, alespoň do jisté míry harmonizovat určité akce, protože my teď žijeme v globální ekonomice, v propojené ekonomice, protože uzavření dolu, jednoho dolu, třeba v České republice, tak eh, může mít dopady na provoz na zařízení na firmu, která dodávala potřebný materiál nebo vybavení a nachází se třeba ve Španělsku nebo v Holandsku. Čili eh, je potřeba si uvědomit, že může nastat nějaká situace v jednom území, ale může to mít přímé dopady na jiné území. Také eh, musíme eh, pamatovat na ty mm, územní plány, protože ono tam není povinnost, aby ty orgány zapracovávaly otázku pracujících do těch územních plánů a v takovém případě eh, je tady riziko, že oni nám z toho úplně vypadnou. Další věc. Myslíme si, že státní podpora, a o tom také tady řada lidí hovořila s nejistitou, tak myslíme si, že je tady potřeba do velké míry zvýšit tu flexibilitu protože jedině toto může být řešení, aby státy dokázaly čelit nějakým nepředvídaným situacím, které mohou třeba nastat. A konečně poslední věc. Víme, že udržitelný rozvoj a kroky pro ochranu klimatu mají pozitivní dopady a Vede to také k úspoře nákladů v takových oblastech, jako je zdravotnictví a jiné oblasti. A proto si myslíme, že tyto oblasti by měly být vyňaty z pravidel paktu stability. Takže to je jenom velmi stručně eh, z mé strany taková syntéza. Najdete to ale ostatně v našem stanovisku. My máme první schůzi zítra. To stanovisko se bude řešit na našem plenárním zasedání v Dubnu. Zároveň plánujeme také studijní návštěvu do Severní Makedonie. Ne, promiňte, do Západní Makedonie a tam bychom chtěli ověřit ty dopady přímo na místě. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát a dávám a žádám pana zpravodaje, aby s vámi byl v kontaktu. Je těžké to, co po vás chceme. Dám slovo Evropské komisi na pět minut a potom uzavřeme diskusi panem zpravodajem. Thank you, chair. Um, this is indeed... Děkuji, pane předsedo. To je z vaší strany velmi velkorysé, protože ta výměna názorů je tak zajímavá a je tady tolik různých aspektů. Já se tady omezím opravdu jenom na několik věcí, protože mm, myslím si, že některé ty e, věci směřují mnohem širším záběru, mm, třeba energetická politika Evropské unie, obchodní politika, environmentální aspekty, to vše jde výrazně nad rámec tohoto návrhu, takže se do jisté míry omezím čistě na toto, ale Samozřejmě, pokud budete chtít ještě něco dořešit, můžeme to zkusit udělat bilaterálně, s tím není problém. První věc, chtěla bych se vyjádřit k té spravedlnosti, spravedlivosti tohoto fondu. Toto totiž se dostává tady do kritiky a já bych chtěla zdůraznit, že tento fond eh, řadu věcí sdílí s politikou soudržnosti. Je to fond zaměřený do budoucna, který se chce věnovat závazkům do budoucna. Tady nejde o odměnu nějakých minulých kroků, ale jde o odměňování procesů, které budou vyžadovat celou řadu kroků. A podobně jako v případě politiky soudržnosti, je to tady nastaveno tak, že eh, do té míry, jak se politika soudržnosti zaměřuje na zdroje a na alokaci zdrojů a ty výzvy s nimi se musí potýkat některé členské státy a některé regiony. A tady se vychází ze stejné logiky. Chtěla bych upozornit, že e, v zásadě e, tady v JTF e je 30 zdrojů, které jdou do zemí soudržnosti a zejména ten hrubý národní důchod, tam by to mělo být nějakých 90%. Pokud je o státní podporu, tak tady také mám jasnou poznámku, pokud je o spravedlivý přístup. Politika soudržnosti je nástroj, který plně respektuje a který se plně pohybuje v rámci pravidel státní pomoci, která jsou v platnosti. Takže tento návrh žádným způsobem se nechce dotýkat rámce státní pomoci, který je v tuto dobu platný. Chtěla bych vám říci, že rámec státní pomoci podléhá přeskumu, pravidla pro státní pomoc jsou revidována, existuje celá řada prvků odvětvové facilitace, které se objevují v tom sdělení o e, strukturálním plánu, ale není tady rozhodně žádný úmysl nějak změnit regionální nastavení státní podpory a opravdu by to mělo vycházet z té stejné logiky, jak je nastavena ve smlouvách ve smlouvě. Pokud jde o vzájemný vztah politiky soudržnosti a Fondu pro spravedlivou transformaci, tak jsem si se zájmem vyslechla ty obavy, které tady vyjadřujete a v zásadě tady máme dva směry těch úvah. Na jedné straně hovoříte o tom, že JTF e v zásadě dělá podobné stejné věci jako, jako Fond soudržnosti a že tam není žádná přidaná hodnota. A na druhé straně se hovoří o tom, že Fond pro spravedlivou transformaci bude dělat úplně něco jiného a bude připravovat fond soudržnosti o prostředky. Eh, chci, aby jste to tedy vnímali spíše komplementárně, jako věci, které se budou vzájemně doplňovat. Pokud jde o politiku soudržnosti, tady je celá řada věcí jako smart, eh, eh, qualification nebo Ehm, energetická transformace a tyto aspekty, včetně infrastruktury pro sociální inkluzi. Tohle všechno jsou věci, které už v rámci politiky soudržnosti existují a které vždy napomáhaly plnění těchto cílů. Zde v rámci Fondu pro spravedlivou transformaci je opravdu důležité nastavit správně oblast působnosti tak, abychom zajistili komplementaritu s politikou soudržnosti této souvislosti bych vás chtěla vyzvat, abyste se opravdu podrobně podívali na to, co se tam navrhuje v rámci té oblasti působnosti a já vám k tomu mohu říct následující. Je tady asi 30 pododvětvových oblastí, které jsou navrženy k podpoře a ta obnova krajiny, obnova půdy je jenom jeden z těch aspektů z těch 30, takže když se podíváte na vyváženost těch jednotlivých oblastí, je důležité pracovat na základě toho stávajícího textu, aby opravdu jste si vyjasnili, o co tam jde. V této souvislosti chci také eh, pohovořit o omezení oblasti působnosti na kroky realizované čistě v rámci ESF. Chci říci, že tento nástroj bude nejlépe využitelný, když zůstane flexibilní. Tím mám na mysli to, že jsou různá území, různé regiony a ty se potýkají s různými výzvami. Ve chvíli, kdy někdo začne omezovat ten možný mix politik v rámci oblasti působnosti, tak ten nástroj už bude mít jenom velmi omezené dopady. Je, je, vous pourriez, je sais, continuer encore très longtemps. Beaucoup de... Já bych vás mohl nechat mluvit ještě dále. Já vím, že těch otázek bylo hodně. Děkuji vám za přesnost, ale je fakt, že Evropský parlament to má nyní na stole, stojí před námi hodně práce a pochopitelně musíme si vyslechnout i našeho zpravodaje jenom na pár minut. Předseda se musí obětovat, když eh, v tom, že tady musí vypírat, vybírat, vypínat mikrofon dalším, mohl by říct taky spoustu věcí a neudělá to. Děkuji mnohokrát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 Děkuji všem odborníkům. Bereme v úvahu to, co říkali. Souhlasíme tady s, s tím, že to je velice naléhavé téma. A víme, že máme před sebou hodně práce, spravodaj, i stinoví spravodajové. A myslím si, že tady ve výboru Regi se budeme schopni na spoustě témat shodnout a Doufám, že se dopracujeme k textu, na kterém bude konsensus. Pomůže nám to během trialogu, určitě nám to také pomůže při rozhodování, tak aby eh, nová dohoda byla skutečností a abychom se do roku 2050 stali klimaticky neutrálními. Je potřeba využít této příležitosti eh, Nová zelená dohoda určitě bude neopakovatelnou příležitostí pro řadu dotčených regionů. V radě eh, se stále diskutuje o rámci, ve kterém budeme pracovat. Jestli to bude 1%, nebo 1,3%, nebo 1,5%. A když se nad tím zamýšlím, tak prostě musím říct si jednu věc. Spojené státy mají daleko nižší ambice na federální úrovni ale navrhují 6 HDP. A my tady mluvíme o tom, jestli to bude 1 nebo 1,3. A to mně připadne trochu divné. Co si o to myslíte vy? Kladu tuto otázku kolegům a kolegyním. O jakém Prahu bychom měli, měli hovořit? Možná 1,3% nebudou stačit chceme-li se dostat na 30%. Nebo těch 30 miliard, které nám chybí. Já v každém případě slibuji, že budu v kontaktu se všemi stinovými zpravodaji a zpravodajkami a e, dohodneme se na tom, jaký prach bychom my navrhli jako Evropský parlament, jakožto východisko. V každém případě Souhlasím s názory, které tady zazněly v tom smyslu, že je to obrovská příležitost, kterou si nemůžeme nechat utéct. Vezměme otěže do rukou, zajištěme, zajistěme, že nikoho nenecháme stranou a proto potřebujeme peníze, ty je potřeba najít. Ne tím, že bychom zatížili další fondy, musí to být nové prostředky, které budou věnovány pouze při pro realizaci této politiky. Slibuji, že budu spolupracovat s kolegy, s kolegyněmi s vámi, pane předsedo, s výborem regionu, se HSV. Všichni odvádějí v této oblasti důležitou práci, tak doufám, že Evropský parlament nám nabídne i další partnery a že se nakonec dopracujeme k dobrému výsledku. Děkuji. Já vám také děkuji, přeji vám hodně úspěchu ve vaší práci budete mít podporu všech zaměstnanců výboru Regi a já nebudu rezi, provádět rezime této diskuse, budeme mít k tomu jiné příležitosti, jenom jsem chtěl poděkovat všem, kteří se účastnili této velice důležité a kvalitní diskuse. Děkuji tematickému oddělení B, děkuji všem odborníkům za to, že k nám vážili cestu a předložili velmi kvalitní vystoupení, která pro nás byla velice užitečná a budou i v naší práci spolu eh, zákonodárci. Děkuji také Evropské komisi, EHSV a děkuji také všem tlumočníkům. Uvidíme se zítra v 9. A ještě jednou děkuji všem, kteří se dnes účastnili v tak hojném počtu.